Colleagues, we're going to make a prompt start. Kolegové, prosím vás, rychle začneme, aby všichni mohli odejít co nejrychleji, protože vím, že to je dost nepříjemné. Bod 7, 11, 12, 13, 14, 15 se odloží a pokud nejsou námitky, tak mm, tento program je odsouhlasený. A jazykový profil chorvačtina a eh, velština nejsou v dispozici a eh, doporučení koordinátorů podle pravidla 252, tedy eh, máme zde koordinátoři, kteří se rozhodli per rolam 26. dubna, že organizují další schůzi Libe 9. května ve Štrasburku. Souhlasíte? Dobře. A potom máme zde elektronické hlasování, které nás čeká. Takže Prosím, řekněte, kdo nemá svou elektronickou eh, kartičku pro elektronické hlasování. Začneme hned. Pokud někdo nemá, což já zcela chápu, že jste to třeba někde nechali na plénu, tak prosím řekněte a my to budeme započítávat, abychom mohli začít, co nevidět. Leave if you need to leave after votes. No. Eh, mnoho lidí bude muset po hlasování odejít. Dobře, takže všichni v pořádku. Eh, hm, takže koordinátoru se ptám, všichni jsou připraveni? Všichni jsou připraveni, dobře. Takže bod čtyři, agentura pro prosazování práva, a e, máme zde i e, tedy e, rozhodnutí, rozhodnutí 29371, 25681, zpravodaj Augustin Dias de Mera a budeme hlasovat, ale nejprve se ptám zpravodaje, zda si přeje slovo, pokud ne, tak budeme hlasovat. Velice stručně, pane předsedo, jenom ze zdvořilosti. Já myslím, že jsme se dostali na závěr dlouhé cesty. A já bych chtěl říct pouze jedno slovo vám všem. Děkuji. A chci zvláště poděkovat eh, Gajovi a vám, pane předsedo. Pane Diasi Demera, já se omlouvám, neměli jsme tlumočení na těch správných kanálech. Ale já myslím, že kdyby si to mohli tlumočníci vyřešit, eh, na kterém kanále kdo tlumočí, to by nám hodně pomohlo. Okay, have another go, Mr. Diaz de Mera. Eh, Diaz de Mera. Takže se to zopakoval, co jste řekl, to by bylo... Ano, to je dosnadné opakovat, co jsem řekl. Děkuji z celého srdce všem kolegům ze všech politických skupin, kteří se angažovali Eh, v té, na této dlouhé cestě, která, jak vypadá, končí. Takže zvláště děkuji Gajovi Antoanovi. Děkuji, pane Diaz de Mera, takže přejdeme hned k návrhu číslo 3. Zahajuji hlasování. The vote Končím hlasování. Zamítnut. A přejdeme k závěrečnému hlasování, konečné hlasování o celém návrhu. Kon... Zahajuji hlasování, kolegové. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato 40 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Blahopřeji zpravodaji Diastemerovi. Nyní přejdeme k bodu 5, co jsou e, podmínky pro vstup a pobyt občanů třetích zemí pro účely vědy, výzkumu a e, pro účely tedy e, vzdělávání, školení, práce, dobrovolné práce za odměnu, bez odměny a zde to je, máme tedy návrh z Dubna, zádné pozměňovací návrhy však nebyly předloženy, takže hm, podle hm, pravidla 66 budeme hlasovat přímo o návrhu doporučení paní zpravodajky, což je Cecilia Wikström. Ta tady není, takže hned přejdeme k hlasování. Zahaj hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato 40 hlasů proti 5, jeden se zdržel. Takže děkujeme i zpravodajci, když je nepřítomná. Kolegové, přejdeme teď bodu 6, což je boj proti obchodování s lidmi a e, zahraniční vztahy, externí vztahy Evropské unie. Zpravodaj pro stanovisko je Bodil Valero. E, nevím, pokud e, zpravodaj nechce si vzít slovo, tak můžeme přejít hned k hlasování, ale on si přeje slovo. Prosím, paní. Takže Děkuji. Já chci poděkovat všem stínovým zpravodajům. Děkuji za vynikající spolupráci. Také děkuji za to, že jsme mohli takto vytvořit, splodit tuto právu. To jsem chtěla říci. Děkuji, byla to vynikající spolupráce. Děkuji, paní Valero. Budeme hlasovat o návrhu 10. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato kompromis 1. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. A te... That is carried. Komprom- Přijato kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 16. to Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 18, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Návrh 20, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Kompromis. Přijato. Kompromis 8. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 3. Oddělené hlasování. První část. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijatá. Druhá část zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijatá. Návrh, návrh 25. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Ne, ne, odmouvám se. 25, druhá část, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata návrh 27, zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 28. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím. Přijáte návrh 33. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat návrh 35. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat kompromis 1a. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato kompromis 4a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis 10. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. Návrh 43. Zahajuji hlasování. Končím přijat 44 za hlasování. Končím. Přijat návrh 45, eh, dílčí hlasování, za hlasování. Končím. Přijat návrh 46, za hlasování. Končím. Přijat návrh 47, první část eh, za hlasování. Končím hlasování. Přijat, přijata druhá část za hlasování. Končím hlasování. Přijaté 48 eh, eh, oddělené hlasování za hlasování. Končím. Přijat návrh 49. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijat kompromis 6. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijat 56. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijat 57 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. Kompromis 7. za je hlasování. Končím. Přijat návrh 60. za je hlasování. Končím. Zamítnut 63. za hlasování. Končím. 66. za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout návrh 64. za hlasování. Končím. Zamítnout 65 za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Kompromis 11 za hlasování. Končím. Přijat. Návrh 68 za hlasování. Končím hlasování. Přijat 71 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnout. 72 za hlasování. Končím přijat. 74 za hlasování. Končím. Přijate 75, zahaj hlasování. Končím hlasování. Přijate 76, zahaj hlasování. Končím. Zamítnut 77 požadované dílčí hlasování. První část SAD za hlasování. A ne, hned druhá část. Jdeme hned na druhou část. A ne, první. První, omlouvám se. První část za hlasování. Končím. Přijat. Přijata. Aha, já nevím, já, nějak mi to tady nejde s tímto návrhem. Druhá část, zájem hlasování. Končím. Přijato 78, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato 79, zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato 80 za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 86 za hlasování. Končím hlasování. Přijat 87 za hlasování. Končím hlasování. Při 89 za hlasování. Končím. Přijat. Návrh 91 za hlasování. Končím hlasování. Přijat 92 za hlasování. Končím hlasování přijat na 93. První část za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Druhá část za hlasování. Končím hlasování. Zamítnuté. 94 za hlasování. Končím hlasování přijat. A nyní eh, eh úvodní ustanovení návrh 1 za hlasování. Končím hlasování. Přijat návrh 2 za hlasování. Končím. Přijat návrh 3 za hlasování. Končím hlasování. Přijáte návrh 4 za hlasování. Končím. Přijáte návrh a 5 za hlasování. Končím. Přijáte 6 za hlasování. Končím hlasování. Přijat. Návrh 7. Zahaj hlasování. Končím. Zamítnut. Návrh 8. Zahaj hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Návrh 9. Zahaj hlasování. Končím hlasování zamítnut. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato 46 pro, 0, 5 eh, se zdrželo. Blahopřeji zpravodajce. Colleagues, now we move to point eight. <clears throat> Vážení kolegové, přecházíme k bodu 8, což jsou dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Švédska v souladu s článkem 9 rozhodnutí Rady 2015-1523 a článku 9 rozhodnutí Rady 2015-1601, kterým se zavádí dočasné opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka zpravodajkou Jeska Keller, která navrhuje zamítnout návrh komise. V souladu s pravidlem 174.2 budeme tedy nejprve hlasovat o návrhu zpravodajky, zamítnout text komise. Pokud tenhle ten návrh je přijat, budeme pouze hlasovat o pozměňovací návrhu číslo 2. Pokud návrh paní zpravodajky bude zamítnut, budeme pokračovat hlasováním o pozměňovacích návrzích k návrhu komise a potom budeme hlasovat o celém pozměněném návrhu jako celku a potom konečně o legislativním usnesení. Obracím se na paní Keller, přejete si slovo, není tomu tak? Dobrá, takže můžeme přijít k hlasování. Opakuji, můžete se samozřejmě vyjádřit, pokud eh, si tak přejete. Toto bude jmenovité hlasování a začneme. Kde mám svůj podkladový materiál? Takže poznací návrh 0. Zahajuji hlasování. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Amendment 8, the vote. Číslo 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 7. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní tedy návrh komise, tak jak byl pozměněn, zahojí hlasování. počkám ještě na koordinátory. Končím hlasování. Schváleno. Nyní přecházím k pozměňovacímu návrhu číslo 2 legislativního usnesení zahájí hlasování. Pozměňovací návrh číslo 2. Takže číslo 2. Je to všem jasné? Souhlasí všichni? Takže přecházíme k tomu pozměňovacímu návrhu číslo 2. Zahajuji hlasování. Pardon, ono už bylo zahájené. Teď jej končím. Zamítnuto. Nyní přecházíme ke konečnému hlasování. Hlasování je zahájeno. Končím hlasování. Schváleno. Děkuji paní zpravodajce. Nyní eh, k, přecházíme k poslednímu hlasování. Tady jde o podrobení nové psychoaktivní látky kontrolním opatřením. Hlas zpravodaje Michal Bony. Přejete si slovo? Dobrá, přecházíme přímo k hlasování. Žádné pozměňovací návrhy, takže rovnou konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Gratuluji zpravodaji. colleagues, we're going to make an immediate start for the next part of the agenda. Thank you. Kolegové, prosím, začneme další bod pořadu jednání. Okay. So colleagues, let's let's resume the session. Kolegové, budeme pokračovat. Je mi velkým potěšením přivítat mezi námi paní komisařku Jourovou. Musíme s ní prodiskutovat řadu věcí. ECRIS, EPO, to tedy zejména, ale potom také věci, které se týkají zastřešující dohody a e, ochrana soukromí EU USA. Vzhledem eh, k praktické organizaci věcí vám nejprve dám slovo, paní komisařko, budete mít prostor asi na 10 minut a potom budeme mít rozpravu. První kolo otázek položí koordinátoři, potom vám dáme zase prostor na odpověď a poté budeme mít druhé kolo otázek, eh, které položí další poslanci, kteří si přejí eh, klást otázky. Kolegové, kteří si přejí eh, klást otázky, eh, prosím, nepřekročte řečnickou dobu dvou minut. A nyní, paní komisařko, máte slovo. Madam Chair, honorable members, thank you for... Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, díky za příležitost pokračovat v dialogu s vámi v tomto výboru. Dnes bych hlavně ráda hovořila o trestně právní části mého portfolia. Od posledního strukturovaného dialogu v říjnu 2015 Evropa utrpěla hrůzné teroristické útoky v Paříži a v Bruselu. Komise obnovila a posílila své iniciativy v oblasti boje proti terorismu a zdůrazňuje, že zároveň s tím musíme zachovávat své hodnoty. Efektivní justiční spolupráce v trestně právních záležitostech je součástí odpovědi na tuto výzvu. Na tomto pozadí jsme představili změnu systému ECRIS pro lepší výměnu informací o trestních záznamech, trestních rejstřících příslušníků třetích států. Ráda vidím, že pan zpravodaj Kirkhope již zahájil práci na tomto velice důležitém návrhu, který posílí efektivní sdílení informací mezi členskými státy. Ráda bych vás také upozornila na jednu další důležitou debatu, kterou jsme spustili na zasedání ministrů spravedlnosti na informálním zasedání Rady v lednu v Amsterdamu, které se účastnil pan Moraes. Tato debata se týká iniciativy nizozemského předsednictví, co se týká asistenčních systémů, které existují v určitých státech. Nicméně nejspíš bude potřeba jít ještě nad rámec tohoto a podívat se na to, zda tradiční limity jurisdikcí jsou ještě vhodné v digitálním světě. Tyto digitální sféry v práce se týkají toho, čemu říkám digitalizace trestního práva. Rovněž navrhneme cílené změny směrnice proti praní špinavých peněz, protože jsme viděli, že je potřeba dělat více při eh, řešení otázek financování terorismu smysluplným způsobem. Podíváme se na bankovní rejstříky, abychom posílili jednotek pro finanční spravodajství, takzvané FUSE, a podíváme se také na anonymní předplacené karty a jejich další možné zajištění, aniž bychom nějak omezovali tento důležitý prostředek plateb. Na základě krize Panama Papers se rovněž vrátíme k otázce transparentnosti. což je něco, co paní Sargentini už zdůrazňovala v trialozích. Mým záměrem je představit tuto revizi v činu. Kromě těchto preventivních opatření komise rovněž do konce tohoto roku navrhne vzájemné uznávání rozhodování eh, samostatnými soudci, konfiskaci nebo zmražení aktiv v konkrétní zemi, pakliže bude zjištěn nějaký přestupek v jiné zemi. Co se týká základních práv, zde jsem pišná na to, že jsme finalizovali eh, naši reformu o ochraně osobních údajů. Ráda bych podělala panu Albrechtovi a paní Lauresten. Společně se nám podařilo dosáhnout dobře vyváženého a dalekosáhlého výsledku a teď se budeme soustředit na efektivní implementaci, tak abychom společně s členskými státy, orgány na ochranu osobních údajů, občany a firmami připravili naši společnost na Eh, den, kterému já říkám Den velkého třesku, v, na jaře 2018, kdy vstoupí v platnost nová pravidla. Vysíláme jasné signály o tom, že ochrana osobních údajů je základních právo a že chceme zároveň podporovat biznis a inovace v digitálním světě. Co se týká směrnice o policii, tou zvýšíme vzájemnou důvěru a efektivní spolupráci um, orgánů činných trestním řízením. Je potřeba, aby tyto pojistky byly zachovány i v případě transferu osobních dat přes Atlantik. Proto komise zítra navrhne pod, podepsat eh, tu takzvanou Umbrella Agreement, kterou stanovíme jasný rámec ochrany osobních údajů pro eh, celou řadu těch aranžmá bilaterální spolupráce policie, které existují mezi EU a členskými státy a spojenými státy americkými. Co se týká programu Privacy Shield pro komerční transfery, momentálně pracujeme společně se stranou USA na začleněvání doporučení podle článku 29. Rovněž jsme se posunuli v oblasti přijímání procedur, eh, balíčku procedurálních práv. Pokud správně chápu, je zde velká setrvačnost v oblasti právní pomoci a já bych panu De Jongovi ráda na, eh, nabídla naši plnou spolupráci tak, abychom mohli co nejdříve dojít k plnohodnotným výsledkům, eh, co se týká zejména toho velice důležitého aspektu, aspektu rozsahu. Co se týká situace dětí v rámci migrace, ráda bych vás ujistila, že eh, vždy budu dbát jejich zvláštních potřeb, ať už se to týká situace v hotspotech nebo potřeby péče o eh, děti bez doprovodu nebo efektivní integraci. To musíme zvládnout správně. V tomto kontextu mi dovolte vás informovat o naší práci v oblasti boje proti projevům nenávisti, kde vedeme dialog s poskytovateli internetových služeb. Eh, předpokládáme, že s nimi vypracujeme etický kodex, co se týká efektivního stahování obsahu nejpozději v červnu. Vždy budeme respektovat svobodu projevu v rámci tohoto procesu, ale je potřeba zajistit, aby internet nebyl prostor bez pravidel. Co se týká silnější spolupráce mezi našimi trestně právními složkami, se zaměřujeme na finalizaci připravení úřadu eh, evropského prokurátora a reformu Eurojustu. Já chci eh, úřad evropského žalobce dokončit, připravit do konce tohoto roku a jsem ráda za závazek holandského předsednictví se v této věci posouvat co nejrychleji. Budeme o tom detailně hovořit s nastávajícím slovenským předsednictvím, eh, konkrétně v Bratislavě a konkrétně zítra. Také postupujeme v oblasti vyjednávání rady na téma eh, Úřadu Evropského prokurátora členské státy vyjádřili koncepční podporu klíčovým částem tohoto návrhu, na základě toho, že dohodnuto není nic, dokud není dohodnuto vše. A momentálně finalizujeme první čtení zbývajících článků. Má pozice v těchto vyjednáváních vždy byla a stále je míti nezávislého a efektivního veřejného státního zástupce v Evropě. Kompetence tohoto orgánu eh, musí být jasně definovány. Měli bychom mít i jasné prioritní kompetence pro eh, veřejného prokurátora evropského a eh, jeho kompetence musí být zakotveny eh, v příslušných směrnicích. Zde máme jasnou linii argumentace, kterou potvrdil i Evropský soudní dvůr. Teď je potřeba se těmito pravidly řídit. Ustanovení o dodatečných kompetencích musí být vyvážena tak, aby nebyl eh, jaksi vykotláván ehm, evropský prokurátor. Text rady zavádí komplexní režim, kde existuje riziko neefektivních paralelních souběžných eh, vyšetřování. Dále Rada výrazným způsobem změnila návrh na strukturu kanceláře Evropského prokurátora. Rada si přeje, aby tento úřad fungoval jako kolegium co je nejdůležitější, zavádí se takzvané národní propojení do úřadu evropského prokurátora a trvá se na tom, aby eh, daný eh, evropský prokurátor dohlížel nad případy v daném členském státě. Eh, rada souhlasila s tím, že by se vytvořily trvalé komory jako, jako vyvážení tohoto permanentního propojení. Nicméně eh, nějaká permanent, jedna permanentní komora má delegovat případy jednotlivým prokurátorům, které by, kteří by měli dohlížet nad případy v konkrétních členských státech. Jakákoliv další možnost delegování těchto pravomocí by v podstatě eh, vážně spochybnila nutnost existence těchto trvalých komor. Proto je potřeba sem zakomponovat také možnost re- realokace případů e, od jednoho evropského prokurátora na jiného. Delegování rozhodovací pravomoci pro evropské prokurátory by mělo být omezeno pouze na menší případy. Tím umožníme to, aby centrální úroveň prováděla svou dohledovou funkci a umožníme tím vybudovat skutečnou evropskou e, politiku v této oblasti. Doufám, že se nám také podaří učinit pokrok v oblasti nařízení o Eurojustu, abychom mohli aktualizovat a zlepšit jeho fungování. Eurojust musí být lépe využíván členskými státy, zejména co se týká koordinačních schůzek, center a týmu pro společné vyšetřování, které by podporovaly eh, aktivity evropského prokurátora. Zároveň je potřeba neustále vyplňovat mezery v legislativě. Zároveň se pak musíme soustředit na implementaci a vynucování práva, tak, aby všechny tyto zákony byly v terénu realitou. Nicméně vidíme, že naše AKI zatím není správně zpracováno legislativními orgány v členských státech. Záznamy o transpozici eh, mají mnoho mezer a velice často dochází k nedodržování pravidel. Soudci a státní zástupci napříč Evropskou unii musí eh, správně aplikovat trestně právní nástroje EU, aby vytvářeli vzájemnou důvěru mezi justičními systémy. To je jediný způsob, jak můžeme dosáhnout fungujícího justičního prostoru, kde i přeshraniční investigativní a exekutivní opatření fungují. Probíhající Vyšetřování terorismu v několika členských státech jsou velice dobrým příkladem toho, jak nedostatek spolupráce způsobuje spoždění a dokonce chyby. Máme nástroje na evropské úrovni, ale je potřeba je řádně aplikovat. Na jednu stranu to znamená, že komise musí proaktivně pomáhat členským státům implementovat AKI prostřednictvím příruček, expertních schůzek a jiných nástrojů, školení a informací pro důstojníky v terénu. Na druhou stranu se nesmíme vyhýbat eh, zahajování procedur o porušení pravidel, kdy je potřeba zajistit plnou transpozici a dodržování pokynů. Na začátku tohoto týdne jsem navázala na diskusi, kterou jsem vedla s ministry spravedlnosti v březnu na zasedání Rady pro záležitosti spravedlnosti a větra. Rovněž e, e, e, opět jsme hovořili na základě konference o radikalizaci, která proběhla v říjnu, jak bojovat s radikalizací osob ve vězeních. Existuje několik příčin radikalizace. Jednak jsou to nedobré podmínky v některých věznicích v Evropě. V tomto dopise vysvětluji možnosti různých zdrojů financování fondů EU a jiných programů a rovněž jsem oznámila, že spustím e, expertní skupinu na vysoké úrovni, která na základě doporučení připraví e, práci příslušné podskupiny, která má na starosti věznice, výměnu osvědčených postupů, a to zejména mezi těmi zeměmi, kterých se to nejvíce týká. To jsou informace, které jsem tento týden přeposlala také vašemu předsedovi. Co se týká právního státu v Evropské unii, plně si uvědomuji práci výboru Libe na toto téma pod vedením paní Intervelt. To je aktivita, kterou se zájmem sledujeme eh, společně s místopředsedou komise Timmermansem. Fungování justičních systémů je velice důležitá součást principu právního státu. Dovolte mi využít tuto příležitost k tomu, abych vás informovala o klíčových závěrech eh, čtvrtého dodatku do Justice Scoreboard, což, komise, což je dokument, který komise vydala eh, na začátku tohoto měsíce. Jak víte, tento scoreboard eh, pomáhá členským státům zlepšovat efektivitu, kvalitu a nezávislost justičních systémů. Poskytuje komparativní informace o těchto třech hlavních, hlavních složkách pro všechny členské státy EU. Celkově vzato, většina členských států postupuje správným směrem při reformě justičních systémů a zjistili jsme dokonce i některé um, pozitivní trendy od vydání prvního scoreboardu. Co se týká například efektivity, délky procesů, jak občanskoprávních, tak obchodně právních, to se zlepšuje. Ovšem v oblasti administrativně právních eh, se, eh, sporů se situace zhoršuje. Co se týká kvality, zaznamenáváme všeobecné zlepšení, co se týká používání informačních technologií, například co se týká drobných sporů online. Nicméně i v této oblasti je potřeba e, jednat dál, aby, bylo zlepšeno, aby byly zlepšeny možnosti školení nebo využívání informačních a komunikačních technologií, například pro zprávu jednotlivých případů. Scoreboard je kontinuální vyvíjející se nástroj a v letošním roce poprvé zahrnuje i Eh, nejnovější průzkumy Eurobarometru, co se týká vnímání nezávislosti soudců a soudů mezi veřejností a firmami. Tyto průzkumy zdůrazňují, že vnímání nezávislosti se liší, a to dosti značně mezi jednotlivými členskými státy. V členských státech, kde je ta vnímaná nezávislost nízká, respondenti říkají, že Eh, tento jejich závěr eh, je v důsledku interference nebo tlaku ze strany vlády politiků nebo hospodářských nebo jiných konkrétních zájmů. A to je situace, kterou musíme pečlivě sledovat. Vážení poslanci a poslankyně, v rámci omezeného času, který mám, jsem, posky, eh, jsem pokryla pouze část tohoto tématu. Nicméně teď se těším na vaše komentáře a otázky k těmto a jiným relevantním tématům. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. <clears throat> Uh, uh, Děkuji, paní komisařko. A já hned předám slovo koordinátorům. Pan Bony bude hovořit za EPP, prosím. Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Je mi opravdu velkým potěšením, že jste mezi nás přišla. Děkuji také za vysvětlující dopis, eh, kde jste se vyjádřila k některým tématům je důležité, abychom měli možnost aktualizovat všechna portfolia, jim se věnujete. Jenom stručně. Myslím si, že musíme ještě mnohem více spolupracovat v oblasti výměny informací, tedy ECRIS. To je velmi důležité. A vaše návrhy týkající se eh, digitálních nástrojů v oblasti eh, trestního práva, to, jsou, to je opravdu velmi zajímavé, Jestli to bude i velmi užitečné a usnadní to řadu procesů a činností. Také si myslím, že je dobré podepsat tu zastřešující dohodu Náš výbor položil některé otázky, kladl některé otázky, ale určitě je dobré postoupit ku předu. Děkuji mnohokrát za vaši spolupráci se všemi partnery, zejména se skupinou článku 21, co se týče toho štítu ochrany eh, soukromí. Já si myslím, že je potřeba tam uznat některé hrozby a nalézt co nejlepší řešení. Kromě toho je velmi důležité to, co jste říkala k těm nenávistným projevům, takzvaně hate speech v Německu. Bude etický kodex, to je tedy vaše práce, práce komise a poskytovatelé internetu. Já si myslím, že tento etický kodex je opravdu důležitý no je to důležité, mm, jednak tedy samozřejmě potřebujeme mít svobodu internetu, ale zároveň potřebujeme mít nástroje, které nám pomohou obojovat proti těmto nenávistným projevům. Pak by mě zajímalo další kroky, jaké jsou plánovány, co se týče balíčku ochrany údajů. práce ještě není u konce, ačkoliv jsme eh, přijali eh, dokument minulým týdnu, minulém týdnu. Eh, plánuje komise ustanovit nějaký implementační plán, protože samozřejmě ten nástroj má asi 50 různých řešení, která se musí implementovat na národní úrovni a my opravdu musíme zajistit, že tato flexibilita, kterou sice potřebujeme, ale nepovede k opravdu příliš mnoho odlišným typům implementací ve všech členských zemích. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych se zaměřila na dvě, tři věci s tím, že předpokládám, že kolegové budou mít nějaké dodatečné otázky. Co se týče toho štítu soukromí, tam je celá řada důležitých věcí. Já teda zmíním dvě. Americká vláda nevylučuje masivní sběr soukromých údajů, které pochází z EU. Jak se to slučuje s evropským konceptem, že masový dohled nad, jednot, nad jednotlivci nemůžeme nikdy považovat za nezbytně nutný? Kromě toho je také otázkou, zda ombudsman má dostatečné pravomoci, aby úspěšně pracoval, či pracovala, a zda tam je dostatečná nezávislost a zda mechanismus nápravy není příliš náročný pro jednotlivce, aby jej mohli využít. Můžete prosím se k tomu vyjádřit? Co se tedy týče té zastřešující dohody, víme, že jak dohoda o PNR, tak ty FTP eh, vlastně nespadají pod americký zákon o soukromí ten návrh eh, této zastřešující dovody, ale to předpokládá. Takže jak vyřešíte eh, tenhle, ten, eh, tuhle tu právní nesrovnalost? Stále ještě k té zastřešující dohodě, ten americký zákon, který poskytuje možnost nápravy pro evropské občany, to napojuje také na toky komerčních údajů. Takže vlastně to vypadá, jako kdyby ta možnost nápravy závisla na tím, zda Budeme souhlasit s tímhle takzvaným privacy shield, což je ten eh, štít soukromý. A potom máme takovou pozici Evropského parlamentu k EPPO. Takže z vašeho úhlu pohledu, eh, nakolik eh, se zvažují stanoviska parlamentu při jednáních rady? Za ECR, za ECR pan Halahu? <clears throat> Děkuji, paní komisařko, že jste mezi nás přišla. Pan eh, Kirkhop tady bohužel nemůže být, má jiné závazky v eh, Spojeném království, takže já přednesu jeho připomínky. Boj s kriminalitou a terorismem v Evropské unii je možný pouze tehdy, pokud členské státy zareagují rychle, pokud úspěšně efektivně spolupracují. Proaktivní a koordinovaný eh, postup kdy orgány činné v trestním řízení spolupracují, je, je nezbytně nutný. Skupina EKR nevěří, že kompletně harmonizovaný systém v trestních věcech je nezbytně nutný pro to, abychom toho dosáhli. Závazek spolupracovat a vyměňovat si důležité informace je nejlepším způsobem cesty ku předu. Eh, jako zpravodaj pro nařízení ECRIS se pan Kirkop těší na spolupráci s vámi a věří také, že změny, které předkládáme, co se týkají příslušníků třetích států, jsou zcela nezbytně nutné. Tady jde tedy o to, aby eh, občané EU a příslušníci třetích států si stáli naroveň eh, v soudních systémech. Když máme takováto opatření dobře nastavená, tak eh, eh, můžeme lépe eh, důvěřovat naší vnitřní bezpečnosti. Pan Kirchhoff by také rád poděkoval komisi za návrh, který předložila a těší se na další spolupráci. Ještě k další věci. Peníze. Musíme zautočit na zločince tam, kde to bolí nejvíce, a to je právě v jejich peněženkách. Mohla by nám komise konkrétně říci, jak komise právě prostřednictvím přeskumu eh, zákonu o praní špinavých peněz může posílit eh, vyměňování informací mezi úřady o finančních trestních činech. Tady zejména tedy i za účelem eh, trestných činů, za účelem terorismu a obchodování s lidmi. Jak můžeme lépe spolupracovat mezi sebou na evropské úrovni? A Plánuje paní komisařka eh, provést eh, přeskum něčeho, co pan Kirchhoff vždycky podporoval, to jsou společné vyšetřující týmy, tak abychom eh, posílili tenhle ten vynikající nástroj. Děkuji. Now Miss Grisbeck on behalf of the other group. Nám, paní Grisbeck, ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla nejprve, paní komisařko, poděkovat za to, že jste přišla na naše jednání a chtěla jsem říci, že vidím, že opravdu se zájmem se věnujete celé řadě témat, které máte ve svém rezortu a celá řada z nich jsou velice strategická témata a komplikovaná témata. Já jako vždy bych na úvod eh, začala tím, co je jedno z největších cílů Evropské unie, a to je tedy ochrana zájmů dítěte. To je téma, o kterém už jste trochu hovořila ve své původní um, prezentaci. Hovořila jste o té katastrofické situaci tisíců eh, nezletilých osob bez doprovodu, které se nyní nachází na území Evropské unie. A také jste celou tu situaci popsala, um, obsala, popsala jste i situaci mm, dětí, migrantů. Takže jak Eh, to období 2011 až 2014 což bylo ukončeno a já se chci zeptat, zda vy chcete ještě pokračovat a zda chcete přinést ambiciozní strategii, která by byla komplexní a účinná, která by měla praktický akční plán, jak hájit dětská práva, zejména práva dětí migrantů. A pak se ještě chci zeptat na jedno téma, o kterém také hovořili kolegové, je to tedy ta zastřešující debata, eh, dohoda. Evropský soud nyní hovoří o tom, že má tedy docházet k výměně informací mezi EU a USA. Máme zde tedy zatřešující dohodu a také ten štít. Do jaké míry budete schopná zajistit nám, že jak ten štít, tak ta zastřešující dohoda budou provedeny takovým způsobem, který bude naprosto v souladu s evropskou legislativou, zejména co se týče legislativy na ochranu osobních údajů a e, je to vlastně velice nová dohoda, která teď nedávno byla schválena. Pak mám ještě jeden dotaz. byla zde zmíněna pracovní skupina podle článku 29. Já mám ještě jeden komentář, který se týká evropského žalobce. Ten původní návrh měl centralizovanou strukturu. Byla to taková komunitární struktura, a nakonec došlo k výrazným změnám pod tlakem členských států. Teď vlastně je to velice decentralizované, je to vlastně taková mezivládní struktura, jsou tam tedy různí tě delegovaní žalobci, říkáte tomu, že tam bude to kolegium. Chci se zeptat, jak bude komise hodnotit efektivitu této struktury i náklady? Protože vlastně se to dost pohnulo, pohnulo dost se to posunulo od té původní verze, čehož lituji. Paní Argentiny za zelené. Če. Pane předsedo, paní předsedkyně, nejprve bych chtěla říci, že se těším na návrhy paní komisařky, které se týkají přepracované směrnice o praní peněz. Jsem také velice ráda, že jste konkrétně řekla, že se nebudete zabývat pouze financováním terorismu, ale že vezmete v úvahu také i tzv. Panama Papers, tyto uniklé dokumenty, a že budete usilovat o to, aby byla obnovena důvěra. Víte, že my jsme tomu věnovali mnoho práce, ale tedy kvůli situaci ve Spojeném království to nebylo úspěšné, ale tedy možná se ta situace nakonec ve Spojeném království změní a nakonec tedy budeme moci silněji propagovat tu důvěru. Teď se chci vyjádřit k tomu eh, štítu pro ochranu údajů. Vidíme, že or- orgány pro ochranu osobních údajů v Evropě nepovažují tento štít za něco, co by dostatečně chránilo naše osobní údaje, které jsou předávány do USA. No a my samozřejmě už několikrát uh, jsme, se ptáme na to, zda chcete ještě nějakým způsobem to přejednat, anebo zda tam alespoň bude nějaká doložka o ukončení platnosti, nějaká ta sunset clause. A pak ještě, co se týče té eh, zastřešující dohody, má být tedy podepsána Nicméně eh, je zde vlastně výjimka eh, pro PNR. To PNR vlastně nebude spadat pod ten americký zákon na ochranu údajů. A já tedy se omlouvám, ale ta tím pádem v podstatě ta zastřešující dohoda nebude tak cená. Takže já se chci zeptat, zda budete chtít změnit tuto výjimku ještě předtím, než dojde k ochraně, pardon, než dojde k podpisu této dohody. A ještě poslední otázka je k ECRISu článek 4a návrhu. Je si komise vědoma toho, že databáze, které obsahují trestní záznamy občanů třetích zemí, budou také obsahovat i e, vlastně osobní za, trestní rejstříky osob, které mají dvojí občanství, kteří mají i vlastně občanství některého čl- stánu, státu členské unie. Nebude to diskriminující pro e, občany Evropské unie s dvojím občanstvím a jak to komise hodlá řádně ošetřit. Děkuji. Děkuji. Nyní, paní komisařko, chcete teď odpovědět na všechny dotazy, abychom pak mohli postupovat? Děkuji. Yes, thank you very much. Uh... Děkuji vám mnohokrát. Read how, how I got the, the questions. On, uh, yeah, Mr. Bonny had several... Tak, pan Bonny eh, měl několik poznámek systému ECRIS. To je součást naší bezpečnostní agendy z velice dobrého důvodu, protože protože orgány činné v trestním řízení musí mít přístup k datům příslušníků třetích států, kteří byli odsouzeni u soudu. Takže my jsme velice rádi, že jsme obdrželi dobrou reakci od jednak členských států, ale jednak také od parlamentu, protože všichni chápou, že to je užitečná věc. Já k vám budu otevřená. Já jsem se bála, že se objeví překážka, co se týká začlenění i otisků prstů, ale rozhodli jsme se to předložit eh, takto jaksi maximalizovaně, včetně tedy těch otisků prstů, protože chceme jednoznačnou identifikaci. Zároveň pro u ECRISu jsme velice opatrní, abychom eh, zajistili dodržování veškerých standardů ochrany osobních údajů tak, aby nedocházelo k žádným problémům, žádnému porušování nebo konfliktům ochrany osobních údajů. Budeme muset ještě dále pracovat nejen na ECRISu, ale také na jiných systémech, které pomáhají složkám činným trestním řízení fungovat přeshraničně. Protože, eh, co vidíme, máme Schengen, který představuje řadu skvělých příležitostí pro nás, pro, všech, pro všechny. Celkově je to pozitivní věc, ale také to dává kriminálníkům možnost eh, cestovat a páchat trestné činy, ať jsou kdekoliv. Takže to je takový zločin bez hranic. A proto se teď v trestně právní oblasti a v bezpečnostní agendě zaměřujeme zejména na plné využití potenciálu mezinárodních dohod eh, orgánů činných trestním řízení, státních zástupců policie, abychom jim umožnili fungovat co nejrychleji. Protože u všech těch útoků, ke kterým došlo v Evropě, jsme viděli, že rychlost byla klíčová pro stíhání těchto, e, těchto kriminálníků. Co se týká nenávistných projevů, e, U nenávistných projevů budu hovořit v kontextu boje proti radikalizaci, protože znovu a znovu se ukazuje, že e, radikalizace má v podstatě dva druhy. Jednak online a jednak to jsou věznice. A co se týká té radikalizace online na internetu, tak tady vidíme, že si přání určitých kruhů, určitých skupin lidí, a já to řeknu naprosto natvrdo, začít s občanskou válkou v Evropě, je podstatě víceméně naplněno toto přání, protože když si přečtete ty diskuse na internetu a podíváte se na všechny ty výzvy po otevřeném násilí, po otevřené nenávisti, vidíme, že tam už to je. A zároveň internet, svět online je ten svět, kde musíme hájit svobodu vyjadřování. Takže to je to strašlivé dilema, které zde máme. A podobně jako v jiných situacích, kdy se s takovými to dilematy setkáváme, se musíme zaměřit na to, co říká právo. A právo říká to, co se zakazuje. Tedy projevy nenávisti, které potenciálně mohou vést až k otevřenému násilí vůči skupinám lidí, ať už to jsou menšiny, homosexuálové, handicapovaní lidé nebo kdokoliv další, to se musí zakázat a je potřeba s tím bojovat všemi dostupnými prostředky. A jeden takový prostředek je, že poskytovatelé informačních technologií budou tímto směrem dobrovolně pracovat a budou tu situaci řešit. Já už jsem to řekla posledně. Eh, oni sami velice dobře chápou, že jsou součástí toho problému a uznávají, že se musí stát součástí řešení. A proto jsou ochotní konkrétním způsobem reagovat a spolu vytvářet s námi etický kodex, který bude založen na evropském právu, včetně evropské judikatury. Protože to, co vidíme teď, je, že oni pracují podle amerických zákonů. To je naprosto jednoznačné. A my musíme trvat na tom, aby byly dodržovány především naše zákony a principy. A proto jsem velice ráda, že pro vás mám takto pozitivní informace. Budeme mít etický kodex, kodex chování, kde se objeví například závazek pro poskytovatele internetových služeb, aby smazávali eh, výrazy nenávisti do 48 hodin, pokud si dobře pamatuju, nebo možná do 24 hodin, to už nevím. Nejpozději do 48 hodin poté, co to objeví. A pak tam jsou další závazky. Je tam komplexní sada akcí, Eh, které se nijak nebudou dotýkat svobody projevu. Co se týká ochrany osobních údajů a souvisejícího balíčku a stanovení implementačního plánu. Vlastně přijetím eh, nařízení o ochraně osobních údajů ta práce teprve začala, ne že tím skončila. Protože eh, samozřejmě já jsem ráda, že to máme, aby se tak řeklo, pod střechou a máme jasný časový rámec, včetně finančního plánu, protože teď je potřeba sjednotit postup, co se týká aplikace eh, tohoto všeobecného nařízení mezi jednotlivými orgány na ochranu osobních údajů, protože když se na to podíváte, eh, tak je tam stále obrovský prostor pro vlastní rozhodování a eh, v dnešní době vidíme, když se dostanu třeba na nějaké schůze těchto orgánů, tak vidím, jaký mají postup, eh, jaký mají z té celé věci dojem a on se ten jejich dojem, ten jejich postup liší. Ono to samozřejmě závisí na kulturních rozdílech mezi námi, že ano, s tím se musíme vypořádat. Ale my jsme řekli, že prostřednictvím nařízení budeme mít stanovenou, definovanou sadu pravidel, která bude aplikována všude stejně. Podívejte se třeba na ty sankce. Ono by se nemělo dít, že eh, v Itálii ta firma je sankcionována víc než třeba ve Francii za úplně ten samý čin nebo za tu stejnou chybu. Takže ano, bude potřeba společně s orgány na ochranu osobních údajů vytvořit takovouto sadu pravidel. Vytvoříme interní pravidla, co se týká um, aplikace v praxi, ale hlavním úkolem komise, a my to budeme také financovat, to bude vytvoření jasných pokynů pro firmy, tak, aby všichni v zájmu právní jistoty chápali, jaká jsou ta nová pravidla a jaké jsou jejich nové povinnosti. A doufejme, že ta pravidla budou srozumitelná, pochopitelná i pro občany EU, aby i oni věděli, jaká práva v rámci této nové sady pravidel mají. Takže to je naše práce na letošní rok. Rovněž pro letošní rok připravujeme sadu školicích programů pro odborníky, tak, abychom byli co nejlépe připraveni na den D, který nastane v roce 2018. Program Privacy Shield. Eh, jak bude EU kontrolovat nebo jakým způsobem zajistíme, že budou plněny, naplňovány povinnosti. Ehm, ptali jste se na otázky na bezpečnosti eh, a asi si dovedete představit, že na toto téma vedeme celou řadu velice tvrdých diskusí, protože až vlastně do léta loňského roku to bylo eh, takovéto téma, eh, které naši američtí partneři nechtěli příliš diskutovat. No, a od té doby se nám podařilo je dostat ke stolu. Chtěli jsme v zásadě tři věci. Definovat, jaké budou limitace ehm, orgánů pro národní bezpečnost a tajných služeb, co se týká přístupu k datům v rámci zákonů. A jak víte, tak Evropský soudní dvůr nezafungoval, nezhodnotil situaci ve světle nové legislativy v USA, takže eh, to je také něco, s čím se musíme vypořádat. Takže chtěli jsme jasný popis omezení, chtěli jsme detailní interpretaci toho, jakým způsobem oni budou interpretovat to, co mají v zákonech a jak to budou implementovat. Samozřejmě i nadále jsou a budou určité výjimky kde oni sami v rámci vlastní legislativy povolí svým orgánům eh, hromadný sběr dat. A pro nás eh, i hromadný sběr dat musí mít jasné účely, což je v té legislativě také zakotveno. Takže v podstatě je to rozdíl mezi hromadným sběrem dat a masovým sledováním, které je zcela správně kritizováno těmi, kteří říkají, že je potřeba ochránit osobní údaje. A my jsme museli jasně definovat, co to znamená, když Evropané řeknou nutnost a proporcionalita, necessity a proportionality, jak říkala zcela správně paní Sipl. My e, tento slovník Evropského soudního dvora také používáme, tedy že přístup k datům může nastat pouze pakliže to je naprosto nutné. A pro americké partnery oni tomu říkají probable cause, tedy pravděpodobný, pravděpodobná potřeba, kdy, kdy je pravděpodobné, že pro vyšetřování oni ta data budou potřebovat. My plné kontroly toho, jak fungují orgány národní bezpečnosti, ji nikdy nedosáhneme, co se týká jejich přístupu k našim datům. Nikdy toho nedosáhneme a nikdy nedostaneme eh, to plné spektrum možností právní nápravy pro evropské občany, co se týká přístupu složek národní bezpečnosti k našim datům. Nemáme to konec konců ani v Evropě. Takže opět to je realita, se kterou se musíme srovnat. Co se týká ombudsmana, eh, to je součást vyjednávání eh, parlamentu. Během určitého období toho vyjednávání jsem trvala na tom, abychom měli na naší straně někoho, kdo by měl povolení získávat informace ohledně jednotlivých případů toho, kdy orgány národní bezpečnosti požádali o data a aby se vyšetřilo, zda existovaly legitimní důvody, proč o ta data žádali. A po, těch, po, po zablokování těch vyjednávání na toto téma přišli američtí přátelé s myšlenkou e, založit orgán ombudsmana, který by byl naprosto nezávislý na orgánech národní bezpečnosti a na té celé sféře a který by se zaměřoval na řešení všech těch stížností a všech žádostí, které by přicházely od evropských občanů. Eh, naši američtí přátelé se ze všech sil snažili, vytvořili orgán ombudsmana v rámci eh, ministerstva vnitra, tedy struktury Department of State. A eh, ta pracovní skupina 29 teď žádá konkrétnější popis toho, jaké budou kompetence tohoto úřadu a jaké, jaký bude kodex chování a jakým způsobem budeme my moci přistupovat k informacím. Já tento postup respektuji, protože i já jsem byla pro to, abychom získali více informací, nicméně jsme byli pod časovým tlakem a tím pádem to budeme muset ještě probrat a také to dále diskutujeme s americkými protějšky a chceme dospět jaksi detailnějšího popisu. Pak tady mám ještě celý takový dlouhý text, který popisuje kompetence toho ombudsmana, ale a ona je to vlastně ombudsmanka, čímž eh, tomu orgánu najednou daleko víc věřím, že? Sorry, pánové. Jak víte, já jsem genderová komisařka. No nic, to byl takový hloupý vtípek. a je to taková moc milá paní. Já jsem s ní osobně hovořila, když jsem byla ve Washingtonu a e, myslím si, že velice dobře pochopila to, čemu my říkáme vysoká úroveň ochrany osobních údajů. Což v USA není tak úplně obvykle. Jen tak mimochodem. Protože e, my jsme v tomto skutečně výjimeční, jsme světoví lídři v této oblasti. Takže ty kompetence toho ombudsmana já vám nepřečtu, ale můžete mi věřit, že jsme se snažili to co nejvíce zefektivnit. Pak zde byla ještě jedna otázka ohledně Privacy Shield od paní Sargentiny. A to se týkalo toho, zda budeme dále vyjednávat, zda ta doložka o přerušení stále platí. My s Američany momentálně diskutujeme na základě doporučení pracovní skupiny 29 Pokud dovolíte, trošku bych to rozvedla. Eh, Američané v podstatě chápou, co od nich chceme a chápou argumenty pracovní skupiny. A já nechci říct, že za, znovu zahájíme ta vyjednávání, ale my to ještě zlepšíme přizpůsobíme to rozhodnutí o adekvátnosti. E, naši přátelé budou muset ještě trošku zapracovat, budou muset trošku zpreciznit ta pravidla pro ombudsmana. A my s těmi doporučeními, co se týká implementačních dokumentů, budeme dále pracovat. Co se týká té doložky o přerušení, ano, e, to je tam uvedeno velice jasně e, v tom rozhodnutí o adekvátnosti, že Pakliže shledáme, že mechanismus, protože Privacy Shield je mechanismus, ono to není rozhodnutí. Pokud zjistíme, že nefunguje, pokud zjistíme, že někdo, kdo se zavázal něco udělat, to nedělá, zejména přátelé v USA, tak to celé pozastavíme a uděláme to zcela bez váhání. Nebo bez váhání. Zkrátka, ono to bude mít své dopady, ale myslím si, že je jedině spravedlivé to říci naprosto jasně. Abychom podchytili eh, ty riskantní prvky, eh, ty riskantní tendence v tomto mechanismu eh, dosti zavčasu, budeme provádět každoroční přeskum První z nich provedne, pro, proběhne v polovině roku 2017. Tam budeme hodnotit, jak ten mechanismus funguje, jakým způsobem fungují jednotlivé tyto orgány, zda naplňují své závazky, eh, co říkají nezávislí pozorovatelé. Takže v rámci toho výročního přeskumu bude využito několik kanálů, ze kterých získáme objektivní, skutečně objektivní představu o situaci. Zda Privacy Shield představuje zlepšení, zda je funkční a zda zaručuje vysokou úroveň ochrany evropských občanů. Takže tolik k té doložce o přerušení. Co se týká evropského prokurátora. Pokaždé, když o tom mluvíme na Radě pro spravedlnost, říkám to samé. Neumožním vytvoření nějakého evropského monstra, které by bylo nákladné a k ničemu. A to říkám poměrně jasně. A dnes, eh, jak už jsem řekla v loňském roce několikrát, vám mohu opět říci, že jakékoliv rozmělňování pravomocí toho původně navrženého EPO, eh, e eh, Evropského prokurátora, nenastane. máme články 1 až 35, které jsou už víceméně zafixované, ale jak jsem vám řekla, dohodnuto bude, až bude dohodnuto všechno. Jsou zde články týkající se kompetencí evropského prokurátora. Evropský prokurátor musí mít rozhodovací pravomoc přeskoumávat vyšetřování, vracet případy do členských států, pakliže Eh, pro evropský prokurátor vzhledem ke své prioritě tak rozhodne a evropský prokurátor musí mít rozhodovací pravomoc, aby eh, vrátil případ zpět k národním soudům. Takže jakékoliv další rozmělňování těchto pravomocí nebude možné. Já to na červnovém zasedání radě řeknu naprosto jasně. Já jsem v pravidelném kontaktu s předsednictvím, i se zeměmi, které jsou pro evropského prokurátora. Čas od času se objeví takové zkazky, které nesnáším, protože jsou to lži, že vyjednáváme o e, rozšířené spolupráci a to není pravda. Já chci mít e, všechny členské státy v rámci Evropského prokurátora, ale podívám se na členské státy, jsou zde rozdíly mezi těmi, kteří jsou čistými plátci a čistými příjemci peněz. Protože jsou členské státy, které co se týká eh, peněz z EU, dostávají víc, než kolik dávají. A zejména tyto státy musí být připraveny podpořit evropského prokurátora, protože to je specializovaný orgán, a jak se liší EPO eh, e od Eurojustu, tedy Evropský prokurátor od Eurojustu, protože bude vyšetřovat zvláštní druhy trestných činů, zejména co se týká finančních zájmů Evropské unie. Velice si vážím pozitivní podpory, kterou stále mám od Evropského parlamentu. A jsem velice opatrná, eh, pokud jde o ty silné signály z Evropského parlamentu, zejména ke dvěma tématům, kde tedy že nesmí zde být žádné silné národní propojení, protože orgán evropského prokurátora musí být nezávislý na národních zájmech. A za druhé, a to už jste taky zmínili, eh, to je daň z přidané hodnoty, která zde musí být zahrnuta jak do té směrnice, tak do těch eh, prokurátorských pravomocí orgánů Evropského prokurátora. No a já nechci být nějak extra patetická, říct si, že za to musíme bojovat, ale zkrátka musíme přesvědčit ministry spravedlnosti eh, v radě, musíme ale přesvědčit také ministry financí. A asi si dovedete představit, že to bude tvrdý oříšek, protože ministři financí to stále vnímají jako nějakou daňovou věc, ale ona to je otázka trestně právní. Já si plně uvědomuji, že pokud nebudeme mít, ne, přesná, ale spolehlivá data o tom, kolik peněz evropský prokurátor vrátí e, do veřejných rozpočtů, pak nebudu mít dosti silné argumenty. A proto momentálně sbíráme data z členských států. A věřte mi, je to poměrně obtížné, protože v celé řadě členských států se nerozlišuje mezi e, porušováním pravidel u národních versus u evropských eh, fondů. Takže to pro ně také není jednoduché, ale je potřeba dospět k nějakému konkrétnímu modelu evropského prokurátora. Kolik případů ročně bude řešit, v jakém rozsahu bude působit, jaké budou prahové hodnoty co do, co do objemu peněz, nebo co se týká eh, rozsahu toho trestně právního přestupku. To vlastně bude určovat počet lidí, kolik tento orgán bude mít a kolik peněz bude stát. Takže jak vidíte, máme celou řadu dobrých důvodů, proč tlačíme na členské státy, abych od nich dostali ta data. Co se týká DPH, i zde musíme mít poměrně dobrý odhad toho, kolik případů by eh, evropský prokurátor řešil. Já Doufám, že evropský prokurátor se bude vážně angažovat ve vážných případech, to znamená, že bude vyšetřovat vážné zlo- přeshraniční zločiny v oblasti DPH a jak moc vážně se tím bude zabývat, to zbývá ještě rozhodnout. Děti. Co se týká dětí, vytvořili jsme soubor pravidel nebo soubor akcí, které je potřeba podniknout, abychom pomáhali dětem v špatné situaci, zejména dětem ehm, v rámci migrace. A to jsou úkoly vyloženě pro komisi. Nemyslím teď tedy sebe, myslím zejména eh, kolegy, kteří řeší bezpečnost a asilovou politiku, ale také pro členské státy je potřeba zajistit, že kdykoliv se použijí evropské fondy jako humanitární pomoc, tak se bude myslet primárně na děti. To je naší hlavní prioritou. Je potřeba integrovat bezpečnost dětí do eh, hotspotů, a také do té dohody EU-Turecko. K té dohodě EU-Turecko tady musíme zajistit, a my to děláme, že peníze v Turecku se dostanou k dětem, tedy ne všechny ty peníze samozřejmě, ale pokud si to dobře pamatuji, tak je to nějakých 300 tisíc dětí, které nejsou ve školách, a to už několikátým rokem. A tam musíme nasměrovat prostředky z EU. Takže Eh, ty peníze pošleme přímo těm specializovaným organizacím v terénu. Frontex vydá novou strategii pro základní práva a akční seznam v roce 2016, což bude zahrnovat i konkrétní akce pro děti v rámci migrace, sběr dát, pokyny a tak dále. Kromě tedy těch oznámených příruček pro um, pozemní a námořní pohraniční stráž. Eh, zlepšíme kapacitu a spolupráci členských států, co se týká transferu poručnictví u dětí v rámci migrace, včetně usnadnění relokace eh, nedoprovázených dětí. Ale nebojte se, já vám nebudu číst celý ten seznam eh, aktivit. Je to tedy komplexní dokument, je to něco, co musíme co nejdříve implementovat a na tom už se vlastně teď pracuje. will have the opportunity to address the questions that are still missing. Yeah. Probably some of them. I, I haven't uh, answered on umbrella agreement. Yeah. Uh, so now uh, I will... Nyní budu velmi přísná a dám dvě minuty každému řečníkovi. Pan Skřipek. Eh, velmi pěkně děkujem za tuto vašu prezentaci. Paní Jorová, mnohokrát děkuji za vaši prezentaci. Je skvělé vidět, co vše je v tomto seznamu, které, který jste nám eh, předala, co se týče modernizace věznic. O projektě um, ehm, pouzbudění těch zranitelných skupin. Tak máme projekt pro zranitelné skupiny, mladé, tre, eh, program školení ve věznicích. Toho si opravdu vážím, protože radikalizace ve věznicích to je vážný problém. Víme, kam to eh, zašlo třeba v Paříži nebo v Bruselu. Opravdu tady máme široký záběr, takže je mi jasné, že máte za sebou eh, obrovské množství práce, také to zase způsobuje velkou únavu. Já mám několik otázek, které bych rád položil. Představitelé EU eh, stojí za nediskriminatizaci, za pluralitu. Takže právě když hovoříme o kreativitě, o finanční štědrosti a tak dále, eh, potom také eh, komunitě LGBT, proč tedy nepodporujeme třeba ženské organizace, které provozují domovy pro matky s dětmi, a pro další eh, rodiny třeba, které často živoří na hranici chudoby. Jak se stanovujete priority finanční podpory ze strany Evropské unie? Eh, moje druhá otázka je tedy vlastně, takhle máme malou skupinku eh, jednotlivců, jejichž genderová identita se neustále mění. Eh, samozřejmě Evropská unie musí zastupovat zájmy všech evropských občanů, takže eh, tady máme nějaká zvláštní práva? Paní Laurisin. Eh, děkuji, děkuji také paní komisařce za to, že mezi nás přišla, že nám poskytla takovéto opravdu detailní odpovědi. Já mám několik otázek. Nejprve k těm nenávistným projevům, k tomu hate speech. Vy jste říkala, že budete připravovat takový etický kodex, ale já si ještě myslím, že je velmi tenká hranice mezi monitorováním a cenzurou. Takže jaké máte pojistky, které zajistí, že ta opatrnost, to monitorování eh, těchto těch projevů se nestane cenzurou ze strany třeba internetových poskytovatelů. Jak se to bude vůbec implementovat, toto opatření? A druhá otázka se týká údajů. Vy jste říkala, že Frontex nyní připravuje novou strategii, která začlení i sběr dat. My jsme teď o tom hodně hovořili s třeba Europolem a dalšími. Všichni říkají, že se snaží takhle sbírat nějaké údaje, ale vlastně mezi různými databázemi jsou velké propasti. Takže je těžké mít celkový přehled o tom, co se děje ohledně třeba uprchlíků. Nevíme, jaká je celá struktura těch uprchlíků, jací jsou tam lidé s eh, nějakými zranitelnostmi a podobně. Takže máme nějaký mm, plán. Eh, bude mít komise nějaké jasné systematické statistické monitorování struktury uprchlíků. Takže to bude velmi důležité jednak pro integrační politiku, ale také pro boj s předsudky. Vy jste také hovořila o prevenci radikalizace, o vězeních, o internetu, ale co uprchlické tábory a takzvané hotspoty. Poslední otázka je o pašování lidí my jsme měli velmi, zased, eh, velmi zajímavé společné zasedání s výborem Jury a vlastně eh, ukazuje se, že téměř neexistuje žádný způsob, jak eh, právně pronásledovat pašování. Co s tím udělá ten nový žalobce evropský? Mám tři три brzy бързи Děkuji. Já mám tři rychlé otázky. Nejprve děkuji paní komisařce za to, že mezi nás přišla a opravdu doufám, že nám poskytne konkrétní odpovědi. Vy jste říkala hodně o budoucí struktuře takzvaného EPPO, ale neříkala jste toho tolik o jeho kompetencích a o těch specifických mechanismech. Takže to nám zatím není úplně jasné. Za druhé, v rámci boje proti terorismu navrhujete některá opatření. Chcete revidovat směrnici o praní špinových peněz, ačkoliv už byla revidována eh, nedávno, je to teprve před 6 měsíci. Potom hovoříte o tom etickém kodexu eh, pro boj s nenávistnými projevy, ale mně to nestačí. Já v parlamentu působím už sedm let a už sedm let poslouchám tyhle ty sliby. Ano, budeme mít získáme spolupráci internetových poskytovatelů, ale pořád nemáme žádné výsledky. Já chci jasné měřitelné výsledky. A za třetí zase konkrétní otázka. Ohledně zprávy Sophie Lindfeld o právním státu předpokládáte, že předložíte legislativní rámec pro monitorování fungování soudnictví ve všech členských zemích? A také konkrétně ohledně toho, jak řeší organizovaný zločin? Protože to vypadá, jak kdybyste nechtěli se jasně vyjádřit k těmto monitorovacím mechanismům například monitorovací mechanismus pro Bulharsko, Rumunsko a pro soudnictví a tak dále. Já si myslím, že hodně těch peněz se vydává bez výsledků. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já se zaměřím na směrnici o eh, rovném zacházení. Tato směrnice byla prioritou pro komisi eh, na základě nizozemského předsednictví jsme ale dostali pouze takovou zprávu, co můžeme očekávat v na konci června. Slyšeli jsme, že e, zákon o přístupu e, měl vlastně e, odblokovat některé zablokované kroky. Prosím vás, jak vidíte, že dosáhneme pokroku, protože opravdu potřebujeme pokročit v oblasti rovnosti v Evropě a potom, co se týče registrovaného partnerství a třeba dělení majetku a podobně. Proč se navrhují zase dva návrhy zároveň? Jeden pro Eh, sezdané páry a jeden pro ty registrované páry. Protože třeba potom máme české státy, které podepíšou pouze jeden a nikoli ten druhý. Potom budeme mít také eh, páry stejného pohlaví, které to také ovlivní, protože ne všechny eh, státy se zdávají tyto páry. Některé navrhují pouze možnost registrovaného partnerství, takže ta situace se tím komplikuje. Potom, co se týče Eh, možnosti eh, volného pohybu pro rodiny z eh, komunity LGBT. Máme tady v podstatě takový trošku selektivní přístup, protože připomínám, že na to nesmíme zapomínat také z pohledu práva dítěte. Musíme na tom začít pracovat, musíme také pracovat na vzájemném uznávání dokumentů ehm, tedy eh, týkající se buď eh, sezdání nebo registrovaného partnerství. Děkuji, ačkoliv jsem hovořila teprve 47 sekund. Já hned navážu na otázku týkající se dětí. My od komise tady nechceme žádné velké plány do budoucnosti. My teď máme situaci hned dnes, kdy nám chybí asi 10 tisíc dětí. Eh, takže co uděláme přesně teď pro to, abychom pomohli Eh, řeckým orgánům, aby eh, řešili problém těch nezvěstných dětí, které zmizely eh, v těch táborech, které co tedy uděláme pro to, abychom jim pomohli například z pohledu žalobců a podobně? Tady teď vlastně není nikdo, kdo by se specializoval na situaci těchto těch nezletilých, kteří jsou bez doprovodu. A potom zase e, nová směrnice o, šp- o praní špinavých peněz. E, Tohle to jsou tedy zatím návrhy zákonů. A došlo tedy nejenom k teroristickým útokům, ale byly zveřejněny i ty panamské dokumenty. Takže e, zásadní otázka je, zabýváme se tady fyzickými osobami, které jakoby se nějak vypařily od eh, té poslední revize praní špinových peněz. A potom máme vlastně najednou zase systém inkorporace, eh, který jakoby pomáhá těm takzvaným shark companies. A potom máme ještě systém, který znamená, že vlastně naše finanční instituce pro PEPS a pro due diligence naprosto závisí na službách, které poskytují americké firmy. A my přitom máme kapacitu, jak nám říká komise, abychom měli svůj vlastní systém. Děkuji. Thank you very much. I, I will start with anti-money laundering. Uh, Takže já začnu nejprve otázkami na směrnici proti prání peněz, protože je pravda, že předtím jsem tu otázku v tom prvním kole nezodpověděla. Chtěla bych eh, vám vysvětlit, co tedy děláme teď s touto směrnicí. Ta směrnice byla nedávno schválena a zatímco tedy v některých členských státech už byla plně implementována, mělo to být vlastně do jara 2017, ale eh, slyšíme nebo vidíme, že členské státy musí výrazně posílit své finanční spravodajské služby nebo služby, které se týkají zpravodajství o finančních situacích. Takže musí mít k dispozici všechny ty informace, o kterých jste hovořila. A zároveň se tam také budují ty rejstříky skutečných vlastníků. To se vlastně teď eh, plánuje, je to už v té schválené verzi směrnice, tato, tento požadavek. My nyní tlačíme na členské státy, aby všechny tyto postupy zrychlili, aby připravili tyto rejstříky, aby to bylo už do konce tohoto roku, ale nemohu to slíbit, protože záleží na členských státech, zda se jim to podaří. Slabo, slabina tohoto systému je to, že pouze ti, kteří mají prokázaný legitimní um, důvod, může nahlížet do těchto rejstříků. Když jsem si to poprvé četla, tak se mi to e, zdálo divné. Říkala jsem si, a co třeba novináři? mohou tam být lidé, kteří mají sice třeba spíše takové osobní zájmy, ale stále to mohou být oprávněné, legitimní, legitimní zájmy. Takže co to vlastně je ten legitimní zájem, jak má být silný? Takže já sama jsem to ustanovení pokládala za um, nejasné. Takže 1. června teď hodlám předložit eh, nový návrh, v němž navrhuji, aby tyto rychčíky byly plně veřejné, aby byly otevřené veřejnosti, abychom tedy nemuseli uh, um, nějakým způsobem posuzovat, kdo má právo nahlížet do těchto rejstříků a kdo ne. A teď tedy už odpovídám zase na tu další část otázky. To znamená, jak to tedy vypadá s tou pozměněnou verzí směrnice o praní peněz nebo proti, peněz, proti praní peněz. Nyní se zabýváme otázkou eh, trustů, těch nadací. V některých členských státech to příliš tak to není, ale třeba ve Spojeném království jsou tyto nadace, eh, tyto eh, trusty, ty svěřenské fondy velice časté, ale také zjišťujeme, že někdy třeba ty svěřenské fondy bývají eh, zneužívané právě třeba i pro praní peněz. A také zde často narážíme na takové um, dilema. Máme tedy vlastně, eh, jak si obtěžovat poctivé občany, protože tyto svěřenské fondy, to jsou velice často jakési rodinné ehm, subjekty a je to vlastně, mm, je tam určité soukromí. Takže já jsem sama zvědavá, co vlastně ukáže to posouzení dopadu, které nyní provádíme ale myslím si, že právě i v případě těch svěřenských fondů bude dobré učinit takové posouzení dopadu. A pokud to nedopadne, tak to vlastně nakonec eh, bude učiněno tak, že členské státy sami budou mít flexibilitu eh, ošetřit to podle svého, takže vydáme se jakousi střední cestou. No a pak tedy jsou zde ještě ty věci, které, jsou, které souvisí s těmi panamskými dokumenty nebo s oblastí průhlednosti v oblasti daní. Ale já chci říci, že my chceme vytvořit seznam rizikových zemí, a jak už jsem říkala, chtěli jsme také, chceme také posílit útvary, které poskytují zpravodajské informace z oblasti financí. Rovněž bychom chtěli vytvořit centralizované body v každém členském státu, které pak budou mít přístup k informacím o bankovních účtech. V některých členských státech už to takto bylo vytvořeno, taková centralizovaná struktura, jiné členské státy to zatím nemají. Je to také důležité opatření, když chceme bojovat eh, s, proti financování terorismu a proti financování přípravě teroristických aktů. No a teď, co se týče financování terorismu, tak zde zvažujeme několik opatření. jsou zde některá určitá opatření, která se týkají virtuálních měn, protože virtuální měny jsou stále jaksi mimo zákon, ale pak tam jsou ještě určité hlavní věci, o kterých hovoříme a tím je, jak vyřešit problém anonymních předplacených karet. Myslím si, že vlastně zde je to trošku jako předtím s těmi trusty, že vlastně budeme obtěžovat eh, nevinné, soukromé, pardon, poctivé lidi. Protože zřejmě tedy zakážeme používat eh, anonymní předplacené karty pro nakupování na internetu. Mm, budeme žádat po zákaznicích, aby se nějakým způsobem identifikovali a zřejmě také snížíme eh, práh z těch 250 eur asi na 150 eur. Teď tedy hovořím o těch 150 eur, ale o tom se stále ještě jedná. Nyní rovněž probíhá posouzení dopadu a věřte mi, že když řeknu, že když připravujeme toto přepracované znění eh, směrnice o praní peněz, tak opravdu mám velice silně eh, na mysli to, tu myšlenku proporčnosti, přiměřenosti, kam až máme zajít, protože jsem si jistá, že vlastně tím můžeme do určité míry narušit vlastně určité pohodlí mm, poctivých občanů Evropské unie. 1. června přes, um, předložím návrh tohoto přepracovaného znění kolegiu. Otázka, která se týká dětí. Týká se to vlastně i tedy bezpečnosti. Chceme lépe eh, zabraňovat tomu, aby nedocházelo k tomu, že děti z řad uprchlíků se stanou pohřešovanými. Od roku 2016 chceme vytvořit nové systémy eh, takzvaného alertu v těch eh, databázích, které se právě budou, které právě budou vypichovat ty děti z řad uprchlíků, které jsou pořešované. Ale já vím, že jste se ptala, co chceme, co chceme udělat právě teď, protože to je legislativa, která nebude účinná hned teď. Uh, takže v současné době chceme samozřejmě posílit úsilí eh, v boji s převaděči, ale není zde tedy eh, žádné jednoduché řečení. Musíme tedy posílit eh, vymáhání práva. Také vytváříme společné smíšené vyšetřovací týmy, na ty jste se také ptali, také jste je zmiňovali. Buď to bude v rámci Eurojustu, nebo to bude ve spolupráci jednotlivých členských států. Tyto smíšené vyšetřovací týmy budou mít eh, mm, praktické kroky, které, jak mi řekli, mohou být velice eh, rychlé a velice efektivní. Ale je pravda, že to pašeráctví, to převaděčství v této migrační krizi má tak obrovský objem a zatím tedy se nedaří nějak to omezovat. Vidíte, že sice došlo k uzavírání balkánské cesty, ale pašeráci, převaděči se zase přesunuli do oblasti Středomoří, takže oni jsou velice silní, mm, stále dokážou jak si přežívat a musíme tedy každý den znovu bojovat o to, aby to právo bylo vymáháno. Další otázka. Rovné zacházení, paní Luňáček. Je pravda to, na co se ptáte, ten problém je opravdu politování hodný. Je to už od roku 2008. Já jsem zde od roku 2014, ale tedy bohužel musím jako vždy říct, že zde tedy nebude dostatek financí třeba na bezbariérové eh, struktury pro vozíčkáře. Oh, ehm, potíží je, že to by tedy se rada musela na tom shodnout jednomyslně. Musíme tedy znovu na ně tlačit. Nizozemské předsednictví už přislíbilo, že v tom bude silné. Snaží se ze všech sil. Ale nemohu bohužel přislíbit, že za nizozemského předsednictví bude ta legislativa podepsaná. Budeme na to tlačit, ale já si, já si myslím, že tam je něco zatím. Že zřejmě pro některé členské státy je to příliš citlivé ale musíme to znovu otevřít a musíme tam na to znovu tlačit. To takové zvláštní. Já si pamatuju, že na některých schůzích některé členské státy řekly, že to je tak závažné a tak důležité, že vlastně z toho důvodu nechtějí zvolit přístup posílené spolupráce. Já tady vám nemohu přislíbit nic jiného, než na, že na to budeme stále tlačit. Otázka, která se týká registrovaného partnerství. Ptali jste se na rozdíl mezi manželskými páry a mezi registrovanými partnerstvími. Mě to také překvapilo, že je zde vlastně dvojí legislativa, hmm. dvojí právní úprava. My jsme to však eh, pojednávali jako balíček a vzhledem k tomu, že Polsko a Maďarsko eh, nesouhlasilo, tak jsme pokračovali s, vlastně mm, bylo to v rámci posílené spolupráce a brali jsme, tedy projednávali jsme oba balíčky paralelně. V červnu by to mělo být schválené na radě. Myslím si, že všechny členské státy, kromě těch dvou zmíněných, jasně vyjádřili, že to nechtějí rozdělit, rozdělit a že třeba nechtějí pokračovat pouze s eh, úpravou pro manželské páry. Pak jste se ptali na to, kolik peněz financujeme do jednotlivých skupin občanů, ale já myslím, že to nikdy takto nelze měřit. Nemůžeme říci, že některá skupina ta je menší, tak tam to budeme financovat, tam dáme pouze méně peněz. Já si myslím, že každá jednotlivá osoba si zaslouží naši podporu a naši péči. To je taková hlavní věc v demokratické společnosti. Máme být právě, máme také silně podporovat i menšiny, ať už jich je jakýkoliv počet těch lidí té menšiny. Máme zde určité takové, máme zde určité akce, kterými podporujeme komunitu LGBTI, pak zde máme třeba různé skupiny, které rovněž podporujeme. Já teď třeba připravuji velice silnou kampaň na příští rok, která eh, má bojovat s tím hrůzným jevem, kterým je násilí na ženách. V Evropě je to velice závažný jev. Děláme navíc dalších, spou, spoustu dalších věcí. A myslím si, že se musíme věnovat otázkám práv menšin a musíme také investovat do toho, aby jejich práva byla dodržována. A pak ještě otázky toho, jak můžeme měřit dopady dalších aktivit. Já chci říci, že se na to dívám jako vy. Chci mít určité indikátory. Když, eh, chceme, když spolupracujeme s poskytovateli informačních společností, tak můžu říci, že ta situace se zlepšuje, ale nedá se to vlastně nikdy změřit, protože je těžké měřit určitý nárůst nebo pokles těchto jevů. Ale chci říct si, že je těžké říci, zda tedy třeba k tomu nárůstu nebo poklesu nenávistných projevů na internetu došlo v důsledku těchto akcí. Ptali se mě na to uh, různí lidé, jak to chceme měřit, jak chceme měřit tu efektivitu těchto akcí. Je to opravdu těžké, ale budeme samozřejmě celou situaci monitorovat. Budeme také sledovat eh, statistiky trestných činů v těch členských státech, kde to uh, vedou ve statistikách. Uh, A také budeme sledovat i to, k jakým činnostem překračují sami poskytovatele internetových eh, služeb. Budeme to sledovat, budeme také si pravidelně projednávat to, <clears throat> co oni sami dělají. Ale zároveň my jim musíme dát určitá vodítka, musíme jim také dát eh, určitou judikaturu, určitá pravidla. Musíme nastavit limity, kde je tedy ta hranice Mm, svobody projevu. My teď investujeme mnoho energie do přípravy toho etického kodexu. Jak jsem říkala, nebude vycházet pouze z evropského práva, ale i také z výkladu evropského práva na poli svobody projevu. Je to dost eh, zapeklitá věc. Víte, že se ta situace liší stát od státu. Některé mm, soudy jsou v tom benevolentnější, <clears throat> takže třeba se vyrovnat i s tou velkou rozmanitostí. A pak ještě otázka na databáze. Hmm, Tady jste se na to, že jsou zde různé systémy v Evropské unii. Komise nedávno schválila sdělení, které se týká všech těch informačních systémů. Máme zde Schengenský informační systém, ECRIS, další systémy. My rovněž nyní zavádíme systém, který se jmenuje Entry-Exit a v rámci tohoto systému by, měly, by mělo být možné mm, vyhledávat různé věci, které tam zadáte. Ale já tady teď vám zde nemohu přečíst celý seznam všech těch databází. Já chci říci, že mé generální ředitelství se vždy dívá na to, jak je zabezpečena ochrana osobních údajů v těch jednotlivých systémech, protože to je bezpodmínečná podmínka, kterou musíme soustavně sledovat. Další otázkou byla, jak předcházet radikalizaci. To je takové široké pole. Se ptám, když se chceme, když se chceme říci kde vlastně, co je tou živnou půdou pro radikalizaci. Říkáte, že je to internet a že to jsou věznice, ale když si přečteme různé průzkumy a různé studie, tak si musíte všimnout, že se to opravdu, že, že to nejsou pouze um, prostory trestné činnosti nebo prostory, které jsou spojené s trestnou činností. Tam jde o to, že k té radikalizaci, že tam jsou určité faktory, které jsou mnohem ranější. Když hovoříte třeba s odborníky, jak, jakí lidé se radikalizují, tak vám řeknou, že tam jsou také určité osobní důvody pro radikalizaci, dále důvody, které souvisí s komunitou, kde žijí, s klimatem eh, přístupu k určitým informacím také třeba silná ideologie, to je také faktor, ale to je, to, pak jsou tam ještě další a další faktory. A každý ten faktor je nutné eh, napravovat jiným nástrojem a proto je ten jev tak komplexní a tak nebezpečný. Měli bychom k tomu přistupovat chytře a využívat všechny nástroje, které máme k dispozici a samozřejmě u toho je také důležité dodržovat základní práva. No a pak jste se ještě ptali na tu připravovanou zprávu o právním státu a také o hodnotící zprávě o soudnictví. Ještě chci říci něco k té zastřešující dohodě co se týče v souvislosti mm, e, smlouvy o fungování EU, tady vlastně komise předloží návrh a rada na jeho základě schválí e, podepsání takovéto zastřešující dohody a poté komise e, předloží příslušné dokumenty a Evropský parlament o tom bude informován. Ve chvíli, kdy takováto dohoda je podepsána a poté, co je eh, předložen souhlas Evropského parlamentu, i Rada přijme své rozhodnutí. Takže vlastně o to teď v tuto chvíli jde. Co se týče o e, úřad evropského prosekutora, žalobce, tak e, už jsem to trošku naťukla. E, my samozřejmě potřebujeme mít rozhodovací kompetenci, to znamená, že EPO bude mít eh, prioritu vyšetřovat a to pokud se tedy nerozhodne, že vyšetřování vrátí zpátky eh, členským státům. Potom budeme mít vlastně takovou kolej, kde eh, bude ten hlavní žalobce, komory a také delegovaní žalobci z jednotlivých zemí. Celý ten systém bude řízen vnitrostátním eh, procedurálním procesním právem. Takže my v podstatě nad tím eh, budujeme eh, takovou novou vrstvu. A to je náročné, protože my tedy vlastně musíme vytvořit vlastně něco silného, ale nesmíme vykořenit eh, ty vnitrostátní systémy. Protože jinak by to eh, vlastně celé nemohlo fungovat. EPO nebude vyšetřovat eh, takové trestné činy, jako je terorismus nebo organizovaný zločin i pašování, co tady už bylo zmíněno předtím. To tady chci jasně říci. My to chceme nastavit jako specializovaný orgán, který se zaměří opravdu na finanční zločin. Co se týče efektivity a nezávislosti soudnictví, v souvislosti také s tím eh, rumunským a bulharským případem, to jsou dvě věci. To CVM, eh, tam vlastně už jsou eh, nastaveny podmínky, k jejich plnění se obě země zavázaly ve chvíli svého vstupu do EU. Tam jsou naprosto jasné benchmarky a kritéria. Já jsem nedávno navštívila Bulharsko, tam jsou tři, čtyři hlavní úkoly pro tento rok. A vlastně na základě mých diskusí s eh, představ, předními představiteli této země eh, je zřejmé, že, že to je dosažitelné. Takže mm, Oba státy teď pracují na svých reformách velmi intenzivně a my to nesmíme vnímat pouze jako ztráty. Musíme také vnímat ty výsledky. Ty výsledky potřebujeme ale mít hmatatelné. A ty reformy, ke kterým dojde, musí být udržitelné. Co se týče právního státu, já si opravdu vážím toho, co Eh, zde odvádí eh, jako práci Sofín Tveld, protože to je opravdu eh, komplikované téma. Já mám třeba srovnání ohledně toho, co děláme u toho Justice Scoreboard. My pracujeme s kvantifikovanými indikátory, jako je třeba délka řízení nebo počet případů, které Eh, probíhají a nejsou ukončeny. Podle těch kvantifikovaných indikátorů eh, to je potom <laughs> samozřejmě všechno jednodušší, ale když se dostaneme třeba k nezávislosti, což je trošku už subjektivněji hodnotitelné, tam je mnohem těžké, těžší to hodnotit. My teď třeba používáme eurobarometr. Eh, to je také vlastně pocit či, či různé dojmy jak občanů, tak podniků řada občanů potom říká, ale zase, že to je nefér. Takže proto se teď snažíme využívat jiné typy údajů. A e, proto říkám, že opravdu tenhle ten parametr je trošku komplikovaný, je to těžké pro členské státy. A teď představte si, jak budete měřit demokracii a uplatňování právního státu protože tady opravdu eh, eh, už se dostáváme k jádru věci, což je rovnováha ústavní eh, pravomoci v dané zemi. Prosím, pokračujeme v práci na tomto tématu. Vážím se vaší práci, kterou už jste odvedli. Ještě se podíváme, jak na tom budeme moci dále pracovat. A co se týče potřeby nové legislativy, Já si nemyslím, že to je nutné, protože máme eh, smlouvu o fungování EU, my máme naprosto jasnou představu o tom, jak by to mělo eh, vypadat. Teď se třeba zabýváme eh, Polskem, snažíme se to dělat objektivně a chytře, tedy v případě jednoho členského státu. A uvědomujeme si, jak je to těžké udělat takovéto objektivní hodnocení a v tuto chvíli v podstatě nemáme žádná dostupná eh, eh, kvantifikovatelná kritéria. Takže i ve světle stávající eh, atmosféry a tendencí v některých zemích budeme muset být asi připravení a musíme být také čitelnější ohledně toho, co si představujeme pod termínem právní stát. Takže možná bude možné, eh, nutné taky ještě k tomu se vrátit prostřednictvím nějaké vlastní iniciativy. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. Stihli jsme to úplně přesně na čas, takže to je skvělé. Řada našich členů eh, dnes nemohla přijít, nemohla se účastnit, takže to asi při, přispělo k tomu, že jsme to stihli takhle krásně na čas. No, díky tomu jsme také ale měli větší prostor pro vaše vysvětlení, takže ještě jednou vám mnohokrát děkuji, že jste mezi nás eh, přišla. Eh, paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, děkuji vám mnohokrát za tuto příležitost diskutovat o těchto věcech nemohu říct, že slyšení v Evropském parlamentu jsou mou neoblíbenější disciplínou, ale každopádně se těším zase na pokračování našeho dialogu eh, zase zde na tomto výboru. Aspoň doufám, že vám posílí eh, karty, se kterými potom budete hrát, až eh, budete hrát s členskými zeměmi. Děkuji, paní komisařko. A nyní bez dalšího přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Což je představení návrhu zprávy o vytvoření společného seznamu EU bezpečných zemí původu. Naší zpravodajkou je paní Sylvie Guillaume. Já bych teď jenom eh, na úvod řekla, že, jak jistě víte, v tuto chvíli nemáme eh, takovýto společný seznam EU bezpečných zemí. Samozřejmě některé členské země mají své vlastní seznamy. A eh, návrh komise tedy chce vytvořit takovýto společný seznam na základě kritérií, která byla stanovena ve směci 2013 32 EU ohledně společných postupech pro poskytování a odebírání mezinárodní ochrany. Já tedy dám slovo paní zpravodajce, potom samozřejmě i stínovým zpravodajům, jakýmkoliv dalším členům, kteří si přejí slovo. Vyslechneme si také zástupce Rady a komise. Paní Guillaume, máte slovo. Nous avons eu l'occasion de parler de cette proposition. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. My jsme o tomto návrhu hovořili už několikrát a já osobně jsem měla možnost vyjádřit své výhrady a své otázky k tomuto textu. Dovolte mi vám je připomenout. Ten skutečný harmonizační dopad této věci, co zahrnuje přijetí seznamu bezpečných zemí původu Evropské unie, nepovede nutně k totální harmonizaci, protože Stále budou eh, existovat národní seznamy, které budou existovat paralelně s tímto evropským seznamem. A pak mám také výhrady k užité metodice pro dezignování bezpečných zemí původu. Zatím nemáme jasně navrženou metodiku v tomto návrhu. A nemáme ani detailní přeskum důvodů, proč určité země na tom seznamu jsou. Myslím si, že je nedostatečná jasnost eh, co do propojení mezi evropskými a národními seznamy a ten návrh nezahrnuje dostatečně flexibilní mechanismy pro eh, proceduru jaksi přerušení uvádění na seznamu. Ostatní kolegové monou, mohou odkazovat na eh, jiné problémy, ale do těch já nechci zabí, zabíhat. Na základě těchto pozorování a výhrad jsme se řídili tímto postupem. Nejprve jsme proběh, pro, provedli průzkum, abychom mohli řádně evaluovat země, které na tom seznamu jsou. To bylo společně s radou. Požádali jsme EASO, e aby nám poskytli zvláštní aktuální informace o zemích e, východního Balkánu a Turecku, což jsou ty země, které jsou v tom navrhovaném seznamu. Tuto práci jsme pak doplnili poznatky z Agentury pro základní práva, která byla požádána, aby proskoumala dopad tohoto návrhu na základní práva. V rámci tohoto přístupu jsme zaujali také částečný přístup, který v tuto chvíli vyloučí e, země na seznamu z diskuse o metodice. Zatím čekáme na příspěvek z EASO. Já jsem zatím neřešila body odůvodnění, úvodní ustanovení a přílohy, ale eh, chci říct, že tím částečným postupem se momentálně řídí i rada. A myslím, že to umožní oběma kolegislátorům spustit vyjednávání k těm dalším částem toho textu. No a potom ten orgán EASO bude moci jaksi učinit svůj, své doporučení a spolupracovat s námi. Samozřejmě nebudeme na hodnocení čekat do nekonečna. Potřebujeme pouze tu zpětnou vazbu, kterou jsme jako parlament a rada žádali, abychom vytvořili solidní základ pro následné využití tohoto konceptu. Rovněž jsme chtěli eh, získat jakousi posílenou architekturu tohoto seznamu na základě čtyř priorit. Za prvé je potřeba specifikovat propojení mezi evropským a národními seznamy, a to proto, abychom mohli zajistit, že bude docházet k optimální harmonizaci. Zde bych navrhla eh, ty národní seznamy do tří let zrušit a stanovit si jasně definovanou proceduru pro to, když nějaká země eh, je dočasně nebo trvale odstraněna ze seznamu. Pak je potřeba stanovit metodiku pro hodnocení zemí v rámci procesu revize eh, podle legislatury, přičemž eh, Zdrojové informace pro návrh nařízení musí být doplněny o informace z terénu a my chceme, aby ty informace poskytovaly i nevládní organizace. Dále ta metodika pak musí být schválena tak, abychom si mohli stanovit jasné procedury pro případ pozměnění nebo doplnění nebo naopak zkrácení toho seznamu. Jinými slovy je potřeba dát eh, odůvodnění jakékoliv změny toho seznamu na základě informací od relevantních aktérů. A v tomto ohledu jsme navrhli vytvořit poradenský, eh, poradenský orgán pro bezpečné země původu, který by měl členy z EASO, měl by stále členy z agentury pro uprchlictví a jiné členy na základě jejich zkušeností, znalostí ohledně lidských práv a situace v daných státech. Je potřeba řádně dezignovat každou fázi eh, tohoto označení a nebo procesu revize seznamu. A tento orgán by nám umožnil eh, lépe hodnotit, zda ten status bezpečné země původu, který se uděluje nějaké zemi, je dáván právem. Já vím, že když mluvíme o poradenských orgánech, které mají pomáhat procesu evaluace, možná nás někdo začne obvinovat z toho, že vytváříme další byrokraci, ale o to nám tady nejde, to chci zdůraznit. Jde nám o to, zcela prakticky, abychom zlepšili metodiku změn tohoto seznamu. Není to nějaká struktura, kterou bychom si, aby se tak řeklo, vycucali z prstu. Je to něco, co je založeno na britském příkladě. Naší další prioritou je e, rychlejší a flexibilnější změna seznamu. Je potřeba být rychlejší při přidávání zemí na seznam, protože možná se e, budeme konfrontovat e, s náhle se změnivší situací. Co se týká bezpečnosti těch zemí původu, tady musíme eh, zajistit, že budou reagovat rychle a je potřeba zajistit, aby žádná země se na ten seznam bezpečných třetích států nedostala nedopatřením. Dále je potřeba podívat se na ten rámec, který nám poskytuje ta procedurální směrnice vytvoření takovéhoto seznamu vyžaduje odůvodněné a řádně informované rozhodnutí o evaluaci zemí a plnou aplikaci pravidel, která jsou stanovena v rámci směrnice o azylových postupech. A zcela konkrétně je potřeba zavést i relevantní procedurální pojistky. To musíme zdůraznit a myslím si, že s tímto budou ostatní stínoví zpravodajové souhlasit. Na právní úrovni se to může zdát zbytečné, ale potvrzení tohoto rámce, v rámci kterého nacházíme ten koncept bezpečných třetích států zemí původu, je zásadní. Komise v nedávné době zveřejnila komuniké, kde uvádí záměr revidovat směrnici o asilové proceduře a spochybňuje koncept bezpečné země původu. Já si myslím, že je potřeba, abychom ten usoustažněný rámec ještě jednou potvrdili na základě směrnice o asilových postupech. Co se týká toho dvouletého období po vstoupení v platnost nařízení, tak ten dohledový eh, mechanismus a procedurální záruky v té směrnici o asilovém postupu, co se týká státních příslušníků z bezpečných zemí původu, to je také velice důležité a nesmíme na to zapomínat tento postup pro zprávu, o tom už jsem mluvila, o otázkách, o prioritách, jde o posílení té struktury seznamu. A na závěr mi dovolte říci, velmi stručně, jak to vypadá s týmem stínových zpravodajů. V rámci tohoto eh, v rámci této skupiny proběhla celá řada diskusí a ještě nám jich hodně zbývá je potřeba zajistit, abychom se sledovali ty správné cíle, abychom neaplikovali koncepty, které jsou aplikovatelné jen těžko. Samozřejmě si uvědomujeme, že mluvíme o státních příslušnících těchto států a myslím si, že musíme být i velice objektivní. V případě tohoto textu je potřeba, aby tento návrh nebyl zneužit pro jiné účely. No a na úplný závěr eh, je potřeba, abychom nepřeceňovali potenciál tohoto návrhu v kontextu migrační krize a v kontextu dohod, které se momentálně snažíme vypracovat. Těším se na všechny komentáře od poslanců a stínových zpravodajů a doufám, že se nám podaří tuto zprávu dotáhnout do konce co nejdříve. Mm, eh, Děkuji. Nyní má slovo pan Bony který zastupuje paní stínovou zpravodajku Daty. Děkuji mnohokrát. Já zde přednesu stanovisko paní Daty. Vážení kolegové, nejprve bych ráda poděkovala paní Guillaume za předložení této zprávy. Jsem ráda, že konečně postupujeme ku předu v této věci. Evropský seznam bezpečných zemí původu patřil mezi návrhy eh, pana Junkera, abychom se vypořádali s tlaky na našich eh, hranicích. Ačkoliv eh, toto samo o sobě nevyřeší migrační krizi, se kterou se Evropa potýká, poskytne Evropské unii určitě jeden z dobrých nástrojů pro řešení situace žadatelů o azyl. My teď budeme eh, vyjednávat eh, na základě částečného mandátu. To znamená, nejcitlivější otázky necháme na později. Eh, tenhle ten částečný mandát, co se tedy týče například deregulaci, já doufám, že se nám podaří dosáhnout některých dobrých kompromisů v rámci našich politických skupin. Souhlasím například s tím, že je potřeba vyjasnit, Ehm, vztah mezi vnitrostátními seznamy bezpečných zemí původu a evropským seznamem. Tyto vztahy je potřeba jasně určit. Jsem přesvědčená o tom, že cíl mít v rámci třech roků, tří roků eh, pouze evropský seznam je trošku ambiciozní dokud evropský seznam nebude eh, úplně eh, kompletní, každá členská země by si měla ponechat možnost svých seznamů. Ale samozřejmě v budoucnosti předpokládáme, že budeme mít harmonizovaný seznam. Podporuji návrh zpravodajky poskytnout větší flexibilitu Evropské komisi pro modifikování toho seznamu, zejména v případě naléhavých situací. Já předložím některé pozměňovací návrhy a těším se na další diskusy o tomto tématu. Během dalšího zasedání stínových zpravodajů. Doufám, že brzy budeme diskutovat o této zprávě, eh, včetně eh, tedy plného mandátu, včetně kompletního seznamu takovýchto zemí. Doufám, že k tomu dojde co nejdříve a bude to tedy důkaz toho, že Evropská unie není bezmocná eh, vizaví této krizi. Chair, eh, Madam Guillaume. Eh, having clear rule... Děkuji. Jasná pravidla a urychlené postupy pro jednotlivce, kteří nemají potřebu mezinárodní ochrany, kteří mají potřebu mezinárodní ochrany, to by mělo pro nás být v tuto chvíli prioritní. Stávající eh, situace ovlivňuje Eh, schopnost EU poskytovat humanitární pomoc těm, kteří to potřebují, pokud eh, chceme opravdu se této krizi postavit, musíme přijmout opatření, která snižují eh, byrokracii a ne taková, která ji zvyšují. Já se trochu obávám, že některé návrhy paní zpravodajky by právě mohly vést ke zvýšení administrativní zátěže. Má skupina souhlasí s komisí a se spravodajkou v tom smyslu, že abychom eh, vyhodnotili země, které se mají dostat na seznam, musíme konzultovat odborníky. Tito odborníci by měli být EASO, Frontex a ESVČ. Vytvoření nějaké dodatečné poradní skupiny nebo poradního orgánu nepomůže systému, který musí reagovat co nejrychleji. Co se týče toho částečného mandátu, to se mi zdá jako logický eh, proces. Eh, pokud chceme postupně odstoupit od těch vnitrostátních seznamů, pak musíme zajistit, že členské státy nejsou v nevýhodě tím, že už nemají možnost vracet jednotlivce do zemí, eh, do nich je dříve navracet mohli. Země jako Bangladeš, Pakistán, Ghana, Nigérie, Senegal bychom měli považovat za možné země pro seznam, protože eh, uznání eh, žadatelů o azyl z této země je velmi nízké. Tento seznam by neměl být restriktivní, tak abychom měli výsledky. Ještě bych byl rád, kdybychom měli e, dobrý mechanismus e, přeskumu. Paní zpravodajka navrhuje, že by to mělo být dva roky po e, zavedení tohoto nástroje. Co se týče našich, našich azylových zákonů, fungují dobře a my teď řešíme jakékoliv nedostatky. To si vždy nevyžaduje legislativní změny. Někdy prostě stačí vodítka pro implementaci. Já si myslím, že důležitým prvkem tohoto přeskumu by mělo být vyhodnocení, zda ty vnitrostátní eh, seznamy už by měly být eh, odfázovány tedy eh, ve prospěch celoevropského seznamu. Rád bych poděkoval zpravodajce za její práci a těším se na další spolupráci v následujících týdnech. Děkuji. Děkuji nyní paní de, pan Depré za liberály. Děkuji, paní předsedkyně. Stejně jako mý předřečníci bych chtěl nejprve vyjádřit podporu paní zpravodajce a chtěl bych ji také poblahopřát k velice rozumný přístup, eh, k velice rozumnému přístupu, který zaujala k této věci. A také jsem rád, že s námi vedla diskuse, mm, takže i my, co by stínoví zpravodové, jsme se mohli podílet na tom, abychom dosáhli společného postoje. Já sdílím přístup paní zpravodajky. Je to vlastně i ten částečný přístup, který navrhuje rada. Hmm takže zde tady musíme počkat, až, bude, až tam bude ten seznam opravdu odůvodněný. Když se díváme na ten seznam, tak možná bychom mohli také ještě potom zrychlit přijímání z některých zemí, abychom také usnadnili práci Frontexu a některým orgánům, té lidé hranici. Chci se zeptat, komise tedy brzy předloží nové nařízení, kde bude také jednotný azylový e, systém pro celou Evropskou unii. Má tím být tedy nahrázena ta stávající e, směrnice, takzvaná procedurální, nebo ta směrnice o společných postupech. Teď se zde tedy e, jedná o změnu některých těch článků směrnice o společných postupech. Já se chci zeptat, o co nám zde vlastně jde. Pokud komise hodlá velice brzy předložit novou směrnici, tak budou tam ty články opravdu pozměněné či nikoli? A proč tedy o tom eh, hovoří? Proč to teď, tedy teď projednáváme, když komise to snad má předložit eh, ve velice blízké budoucnosti? Takže možná by bylo lepší zeptat se komise, co tedy má v plánu s těmi stávajícími články, protože ta, č, ta směrnice, o které teď hovoříme, má být, eh, má být vlastně pozměněnou verzi té předchozí směrnice a zajímá mě tedy, jak ty články, se tedy budou pozměněné či nikoli. ještě si říci, že v tom původním návrhu byla snaha zrychlit postupy pro občany, kteří jsou státními příslušníky těch eh, zemí na seznamu. To je trošku tedy vlastně k ničemu, protože tedy zatím nemáme ten seznam. A pokud chcete zrychlit ty postupy, tak stejně ta rychlost bude v jednotlivých zemích jiná, protože tam nejsou stanovené žádné lhuty eh, na ty jednotlivé postupy, ani tam nejsou třeba stanovené časové lhuty na různá řešení odvolání. A zkrátka v některých zemích třeba ani nemáte právo se odvolat proti tomu rozhodnutí a tak dále. Chci se zeptat, jak bude zpravodajka postupovat, jak se na to dívá a také hlavně, eh, jak bude postupovat komise, protože komise volá po jednotném azylovém postupu. Ještě mám dvě věci, které se týkají toho stávajícího návrhu. Je tam sice e, řada věcí, s nimiž úplně nesouhlasím se spravodajkou. Zpravodajka eh, spravodajka třeba navrhuje zřízení poradního výboru pro bezpečné země původu. Mají tam být eh, e, zástupci EASA, různých nevládních organizací a jiných subjektů. Já si myslím, že zde bychom měli být trošku podezřívaví. E, EASO přece bylo navrženo k tomu, aby mm, jak si bylo poradenskou, poradenským subjektem pro komisi. A když se podívám e, e, na výsledky rady 21. dubna, tak rada e, chtěla, aby EASO připravilo podrobnější informace o těch zemích. Pak zde máme i sdělení, které se týká toho jednotného asilového postupu, a komise tam volá po posílení mandátu EASA, aby se EASO stalo skutečným aktérem v tom novém azylovém režimu. Pokud jsme tedy zřídili poradenské, poradenský subjekt, tedy to EASO, ten Evropský úřad, Evropský podporný úřad pro otázky azylu, tak jsme řekli, že EASO má za úkol radit komisi a že má tedy provádět konzultace s těmi subjekty v terénu, s nevládními organizacemi, s UNHCR a tak dále. Ale zde najednou mají být eh, vlastně členové toho výboru. Takže já s tím mám trochu problém. Chci, říct, chci se zeptat, kdo vlastně bude komisi radit a kdo bude vytvářet eh, ty expertní posudky <clears throat> až budou, a také chci říct, že až tady bude ten evropský seznam, tak nebude důvod mít ty vnitrostátní seznamy. Asi se můžeme bavit o tom, eh, zda jak dlouho to má být, ale jste tedy v, té, v tom odhadu té časové lhuty bych souhlasil se zpravodajkou. Ještě bych chtěl dodat, že jakmile komise předloží návrh přepracovaného znění té směrnici, tak bych potom od komise chtěl, aby nám řekla, jaký přesně je status těch jednotlivých věcí, o kterých mluvíme, vzhledem k tomu, že komise tedy prý chystá něco nového. Děkuji, paní Anderson. Děkuji, já bych chtěla poděkovat zpravodajce za práci, kterou odvádí v této, <clears throat> toto tématu. Také jsem ráda, že zpravodajka tam právě přidala také i to zřízení poradního výboru a také monitorování eh, designovaných zemí je také důležité, aby toto, tento eh, poradní výbor byl posílen, aby tam byla také dobrá, dobré zastoupení. A pokud bude ten celoevropský seznam schválen, tak se tam také musí eh, dobře hodnotit eh, ty seznamy přidávání nebo odnímání seznamu, zemí na seznam. Ale chci říci, že ta, ten dělčí přístup je jasný, jasná snaha rozdělit tento tuto myšlenku. Na jedné straně máte koncepci a na druhou máte obsah. Proběhly různé schůzky, na kterých jsme si vyměňovali názory a objevily se tam jasné obavy toho, že jsou tam určité kontroverzní, eh, kontroverzní země, zejména Turecka, a podle našeho názoru se rada snaží odstranit ten kontroverzní aspekt celého toho tématu a proto také tedy navrhuje ten celoevropský seznam. Máme zde tedy dvě věci. Jednak je tedy to, že všichni žadatelé o azyl musí mít možnost, aby byla jejich žádost schválena, pardon, eh, zvážena. A také všichni uchazeči o azyl musí mít eh, stejné E, stejný přístup e, k určitým službám bez ohledu na to, z jaké země pochází. A pak je zde ještě druhá obava. Je to e, otázka, zda Evropa bude, zda Evropská unie bude schopna reagovat na změny okolností v těch takzvaně bezpečných zemích. Takže bude potom tedy možnost reagovat rychleji. Členské státy by tedy měly být také Mm, mělo by, mi, mělo by jim být dovoleno nechat si své vnitrostátní seznamy na základě své vnitrostátní legislativy a pak by tam měl být ještě ten evropský e, seznam. Podle toho, zda v zemi jsou demokratické systémy, nedochází tam k persekuci, k mučení a není tam žádný ozbrojený konflikt. A když se podíváme na ten seznam a vidíme, že tam je vlastně Turecko a že Turecko je tedy mezi těmi bezpečnými zeměmi, tak já si myslím, že každý nestraný pozorovatel by přece musel říci, že Turecko nesplňuje tyto podmínky. Děkuji nyní paní Jean Lambert. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Také bych chtěla poděkovat zpravodajce za její práci a za tuto zprávu. Oceňujeme ten odklon od toho částečného přístupu, i když te, máme určité eh, obavy. Je důležité zamyslet se nad tím, jaká jsou ta kritéria a jaké jsou ty postupy. Neměli bychom tedy co nejrychleji eh, zacházet k nějakým unáhleným závěrům. Takže když je zde třeba tedy to zřízení toho poradního výboru, pro nás je to dost eh, <clears throat> závažná informace. Byl by to určitý úkrok. Myslím si, že je důležité uvědomit si, jaké jsou ty základní věci, když se díváme na ten azylový postup. Také zde bylo řečeno, že už v té, že zde máme k, k, klasifikační směrnici a směrnici o postupech, pak jsou zde určité země, které opravdu nejsou schopné dát nebo garantovat lidem ochranu. Už jsem třeba hovořila e, s zástupci delegátů takových zemí, jako je třeba Pakistan, Bangladeš a s dalšími. A myslím si, že opravdu ty mm, diskuse byly zajímavé. E, nám se líbí ta myšlenka poradního výboru, také sdílíme určité obavy, které se týkají třeba eh, přiměřenosti mm, nebo vhodnosti některých subjektů. Eh, nevím, zda třeba Frontex by tam mohl být. Jedná se spíše o posouzení eh, té situace v té zemi. Ještě chci říci, že mm, jedna paní Daty se vlastně ptala na tu lhutu, jsou tam, je tam, jsou tam ty tři roky je tam ten rozdíl mezi eh, lhutou pro od toho mm, přechodu od těch vnitrostátních seznamů na ten evropský seznam. A my samozřejmě upozorněme na to, že ta situace v těch zemích se může velice rychle měnit a proto potřebujeme takový systém, který umožní co nejrychleji reagovat na takovou případnou změnu situace. Rovněž bych chtěla ještě zopakovat eh, jeden argument pana Deprého, ten se ptal, jak toto všechno vlastně zapadá do těch eh, navrhovaných změn azylového systému. Já jsem byla zpravodajkou kvalifikační směrnice a pamatuji si na celou řadu velice zajímavých rozprav, které jsme měli na to téma. A když si, pam- když si vzpomínám, co tehdy komise navrhovala, tak eh, eh, si říkám, zda tedy vůbec se komise poučila z těch jednotlivých rozprav. Nicméně ta směrnice se teď přemění v nařízení, což bude mít také i dopady na definice azylového systému. A když se podíváme na ty změny, eh, pardon, v té eh, směrnice o společných postupech a tak dále, tak opravdu se také ptám, kam toto všechno do toho zapadá. Protože třeba mm, bylo tam, byly tam ty, mm, ty ustanovení o přemístění, ale nakonec vlastně ta situace celkově to úplně jaksi um, přebyla. Děkuji a nyní pan Lebreton. Eh, madame la présidente, de me donner la parole. Je, je Děkuji, paní předsedkyně. Za slovo omlouvám se, že jsem eh, zde nebyl hned na začátku. Měli jsme delegaci pro Magreb, takže jsem byl přítomen tam. Eh, děkuji paní zpravodajce za tuto zprávu, která je velmi důležitá. Co se týče toho konečného seznamu bezpečných zemí a toho naléhavého řízení, Tady vlastně máme delegované akty v, pod dozorem, ale jsou tady tři věci, které jsou trošku komplikované, protože máme společný seznam bezpečné země, nesmíme se eliminovat eh, počet eh, těch žadatelů z těchto zemí, ale přitom eh, nenalhávejme si, že komisi nejde o nic jiného. Druhý problém. 7025 tam hovoří o konzultačním orgánu, poradním orgánu, ale to opravdu není nezbytně nutné pro to, abychom to měli vidět Eh, jednoduché. A potom máme ještě eh, bod 825, eh, kde se hovoří o mezinárodní svrchovanosti. Ono je velmi těžké vlastně takhle mít eh, rozdíl mezi mezinárodním seznamem a evropským seznamem těch eh, bezpečných zemí, ale každopádně tohle to jsou takové drobné připomínky a jinak eh, gratuluji k této zprávě. Ještě než dám slovo komisi a radě, položím sama otázku. Ať už hovoříme o evropském seznamu bezpečných zemí, tak je to v podstatě jakýsi oxymoron z pohledu mezinárodního práva. Tyhle ty věci musíme vnímat vždy jednotlivě případ od případu. Protože křesťan z Pakistánu může být naprosto jednoznačné situace z pohledu e, žádosti o azyl, ačkoliv Pakistan by byl třeba na seznamu těchto bezpečných zemí původu. Mm, to tež může platit třeba i pro Turecko. Třeba, řekněme, turecký kurd, a nemusí to ani být turecký kurd, může to vůbec být jenom prostě novinář v Turecku. Takže je to opravdu hm, oxymoron z pohledu mezinárodního práva? Nyní má slovo pan Nielsen z komise. Děkuji, paní předsedkyně. My se tady předběžně vyjádříme k tomuto návrhu zprávy. Dvě hlavní připomínky. My pozitivně vnímáme mm, jakýsi ducha pozměňovacích návrhů, protože tam Eh, se tedy, eh, co se týče toho vztahu mezi těmi vnitrostátními seznamy a tím budoucím evropským eh, seznamem, takže já doufám, že opravdu se posuneme směrem ku předu k europanizaci, k poevropštění těchto seznamů celého toho přístupu. Takže já doufám, že v tomto duchu budeme postupovat. Na druhou stranu ale máme určité výhrady, nebo jsem slyšel výhrady vůči vytvoření toho poradního orgánu. My jsme nastavili podpůrný orgán pro azyl, proto aby vlastně podpořil všechny eh, příslušné orgány, eh, co se týče azylové politiky. To se pojí i s nedávným komuniké eh, komise, které už zde bylo zmíněno. Tady vlastně jde o to, jak můžeme ještě posílit roli EASO a také co se týče toho mandátu při poradenství členským státům a také eh, instituce s tou společnou analýzou, která by mohla být základem pro rozhodování ohledně takovéhoto seznamu bezpečných zemí. Je také pravda, že v tom eh, sdělení jsme oznámili eh, přeským dvou návrhů, abychom dosáhli vyšší míry harmonizace. Já tady teď nemohu konkrétně říct, co ty budoucí návrhy budou obsahovat. Každopádně ty návrhy, eh, které teď máme na stole, to jsou v podstatě taková krátkodobá opatření, která mají za úkol lépe vybavit členské země pro to, aby eh, se vypořádali s tou stávající krizí. Potom samozřejmě máme střednědobý a dlouhodobý pohled, takže tam jde o posílení celkového rámce a opět další harmonizace postupů což by mohlo zahrnovat tu eh, směrnici o eh, postupech o řízení. Takže tam určitě není eh, vlastně žádný rozpor, neodporuje se to, tam v podstatě jde spíše o časové naplánování, na tedy krátkodobě, vůč, krátkodobě či střednědobě či dlouhodobě. Předsednictví rady si přeje k tomu něco říci? Děkuji za slovo. Já také děkuji paní zpravodajce za tento návrh zprávy. Před několika měsíci, když jsme se dohodli na tom společném částečném přístupu k tomu k části té, tohoto dokumentu, jsme také souhlasili ohledně EASO. Teď už máme potvrzení EASO, že obdrželi naši žádost o další informace a oni teď eh, prioritizují eh, produkci této zprávy. Na radě se tohle to hodně diskutovalo, dosáhli jsme tedy kompromisní, eh, vlastně dohodu o kompromisním návrhu, o kterém se vlastně vyjednávalo na Koreperu. Zdůraznil bych dva hlavní body, které byly stěžení na radě. Jednak je to trvání eh, té, toho období, kdy je přerušeno, eh, tedy eh, se trvání země na tom seznamu. A potom máme situaci, kdy třeba nějaká země je na seznamu těchto bezpečných zemí. V té zemi se může něco změnit a ta země tedy musí být z toho seznamu nach, eh, tedy vyškrtnuta. Takže vlastně tady jde o, jakési, o jakousi suspenzi eh, po zastavení eh, v tuto chvíli. Třeba není možné to dát na národní seznam, kde by se tam tedy uplatňoval ten koncept země bezpečného původu. My se tady vlastně snažíme zabránit jakési šedé zóně mezi tím evropským a těmi vnitrostátními seznamy nezapomínejme tedy na to, že prostě situace v těchto zemích se může změnit velmi rychle. Takže eh, tohleto doba pozastavení by měla být 6 měsíců. A komise zase může pozastavit to pozastavení. Potom je potřeba vyjasnit ten vztah mezi vnitrostátními seznamy a seznamem evropským zejména poté, co země byla vyškrtnuta z evropského seznamu. Tady vlastně mm, předsednictví se potýkalo s dvěma extrémními návrhy. Jednak eh, poskytnout komisi absolutní právo veta eh, ohledně toho, zda tato země může ještě být na vnitrostátním seznamu poté, co je vyškrtnuta z evropského seznamu. A eh, nebo se tyto země prostě dostanou na vnitrostátní seznamy okamžitě po té, co jsou vyškrtnuty ze seznamu evropského, což asi není nic, co bychom si přáli. My jsme se tady snažili tedy nějak vymezit pravomoci Evropské komise eh, ohledně toho práva VETA. Omlouvám se, že jsem hovořil trošku všeobecně. Mm, protože v tom textu je to všechno mnohem konkrétnější, co se týče i časových termínů a, a tak dále pro ty jednotlivé kroky. Rada se těší na konstruktivní diskusi s Evropským parlamentem. Děkuji. I know that you chose to ignore. No, já beru na vědomí, že jste ignoroval mou otázku co se týká té úmluvy o uprchlících OSN, ale s tím se vypořádáme, až nastane vhodná příležitost. Teď dostane slovo paní zpravodajka, pakli, že se chce vyjádřit. Děkuji. Já budu velmi stručná, protože toho zaznělo hodně a myslím si, že nás čeká ještě živá diskuse na toto téma. K radě, ano, vy jste byli velice konkrétní. Myslím si, že vaše odpověď ukazuje, že potřebujeme jaksi fluidnější přístup k tomu, jak bude vytváření těchto seznamů pokračovat, jakým způsobem se na ně budou přidávat státy, odebírat státy, aby nevznikaly ty šedé oblasti, které by byly příliš snadno interpretovatelné. Co se týká konzultativní komise, já jsem říkala, že očekávám komentáře o tom, jak vytváříme byrokracii. A řekla jsem, že jsme ten koncept převzali od Britů, ale no, každopádně ta kritika přišla, ale i zde si myslím, musíme být i flexibilní. Chápu a podporuji myšlenku, že EASO má být i legitimním partnerem v tomto přístupu. Nemyslím si, že eh, byste z, mé, z mých poznámek měli vyčítat žádnou jinou pozici, ale myslím si, že jsou ještě jiné důležité orgány, které přinášejí jinou perspektivu. Nemusíme mít eh, jenom takovou, řekněme, povídárnu, kde bude sedět 25 lidí, ale chceme-li rychle reagovat na rychle se měnící podmínky v terénu, třeba když nějaká země už není bezpečná, no tak pak je důležité mít eh, celou škálu perspektiv na danou situaci. A to si myslím, že by ten konzulta- ta konzultativní komise mohla nabídnout. No a nakonec, co se týká toho, co říkala paní Anderson, myslím si, že musíme odvést ještě hodně práce, abychom se vyhnuli ne pokrytectví nebo něčemu takovému, ale abychom sledovali jaksi utilitární přístup. Já si myslím, že toto si zaslouží víc než jenom to. Jde o víc než jen o spravování toků z jedné nebo oné země. Samozřejmě to na to jde použít, ale naším cílem není jenom mít seznam, ale vytvořit solidní základy tak, aby ten seznam mohl být i korektně používán v situacích, kdy třeba do budoucna ten seznam může mít poměrně dlouhý. Takže to jsou věci, na kterých budeme muset pracovat. Děkuji. Děkuji vám. Takže tím Eh, uzavřeme diskusi. Termín pro pozměňovací návrhy je 13. května ve 12.00. A tím se dostáváme na konec dnešního zasedání. Připomenu vám, že příští zasedání proběhne 9. května ve Štrasburku od 19 do 21 hodin a poté v Bruselu 23. a 24. května. Děkuji vám za pozornost. Končím schůzi.